colleagues. Vážení kolegové, prosím, posaďte se a zahájíme schůzi. Poprosím pány novináře, aby jaksi eh, přestali fotit, že musíme začít jednat. Přijmeme pořád jednání, má k němu někdo nějaké komentáře? Není tomu tak. Tedy jdeme rovnou na bod 3, což je monetární dialog s Máriem Drágim, prezidentem Evropské centrální banky. Jsme skutečně velmi rádi, že vás zde dnes odpoledne můžeme přivítat, pane Drági, ve vaší kapacitě jakožto eh, kapacitě prezidenta ECB, ale také pro další bod, eh, jakožto tedy, kde vás zveme jakožto předsedu ESRB. A prosím všechny v sále, abychom tyto dvě debaty drželi jaksi odděleně, abyste tedy nepokládali průřezové otázky, ale držte se daného bodu. Takže první je bod eh, monetární dialog. S prezidentem Centrální banky jsme velice rádi, že jste tu. Je to první monetární dialog po rozhodnutí ECB ve věci implementace programu nákupu dluhopisů, což je opatření, které tento parlament eh, již přijal, je to tady opatření monetární politiky, které již produkuje eh, poměrně výrazné výsledky v podobě zlepšení finančních podmínek, co se týká mechanismu transponování monetární politiky. Předpokládáme, že společně s dalšími opatřeními na úrovni politiky EU, a to tedy jak na EU úrovni, tak na úrovni národní, investiční plán kapitalová unie, fiskální politika a intenzifikace a implementace strukturálních reform. Společně tento mix, jak jej naznačil pan Draghi, ve svém eh, dnes již známém projevu podpoří hospodářské obnovení i zvorbu pracovních míst a přispěje také k tomu, že inflaci přidržíme snad eh, kolem té úrovně dlouhodobých cílů ECB. Děkujeme, že jste přišel a rovnou vám dávám slovo. No a poté samozřejmě proběhne běžné kolečko otázek a odpovědí. Takže, pane Drági. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci výboru Ekon Evropského parlamentu, dámy a pánové. Do tohoto výboru se dnes rád vracím na své první pravidelné slyšení v Evropském parlamentu v roce 2015. Mnoho se stalo od listopadu loňského roku. S Litvou přivítala eurozóna 19. člena 22. ledna jsme oznámili svůj záměr rozšířit náš program eh, nakupování aktiv i na dluhopisy ze soukromého sektoru. 9. března jsme zahájili tyto nákupy. Rovněž jsme se přestěhovali do nové budovy, kterou jsme inaugurovali oficiálně teprve minulý týden. Oznámili jsme také novou 20 eurobankovku, Jakožto další milník za větší transparentnosti našeho rozhodovacího procesu jsme také 19. února poprvé v historii zveřejnili zápis schůze o monetární politice Rady guvernérů ECB. Vím, že toto bylo vždy téma, které bylo pro váš výbor velice důležité. Ve svém úvodu bych s dovolením vysvětlil některé podrobnosti toho nákupu aktiv a představil bych vám první hodnocení jeho dopadů. Poté, protože mě o to požádali koordinátoři, rozvedu propojení, od otázku propojení eh, stability cen a finanční stability obecně a stručně také prohovořím o makroprudenčních nástrojích, které má ECB nově k dispozici. Nejnovější data v průzkumech ukazují, že růst už získává setrvačnost. Základem hospodářské obnovy v eurozóně, který je tedy eh, tím pádem posílen, dosahujeme eh, poklesem cen rop, posílením poptávky, snazším úvěrováním, které je podpořeno naší monetární politikou, která je velice vstřícná, a Eh, mírnou devalvací eura. To jsou pozitivní vývoje, které se také objevují v nejnovějších eh, prognózách ECB. Porovnáme-li je s prognózami z prosince, vidíme, že výhled na rok 2015 a rok 2016 je viditelně zlepšen o nějakých 0,5 nebo 0,4 Předpokládáme, že inflace v eurozóně zůstane na velmi nízké až negativní úrovni v příštích měsících, protože nedávný propad cen ropy bude i nadále ovlivňovat naše čísla a to až do, eh, do pozdních měsíců tohoto roku. Nicméně míra inflace se očekává bude postupně ke konci roku zvyšovat. Bude podpořena agregátní poptávkou, dopadem nižšího směného kurzu eura, a opětovným zvýšením eh, cen ropy z toho stávajícího minima. Podle nejnovějších prognóz ECB vidíme, že průměrná inflace bude 0% v roce 2015, 1,5% v roce 2016 a 1,8% v roce 2017. Klíčovým faktorem plného obnovení hospodářství eurozóny který zároveň zajistí, že inflace nebude příliš nízká po příliš dlouhou dobu, bude ta extra pobídka, kterou se Rada guvernéru rozhodla v lednu zavést v podobě rozšířeného programu výkupu dluhopisů Evropské centrální banky. To je rozhodnutí, které bylo založeno na dvou věcech. Za prvé, bude to jaksi setrvačnostní pobídka pro hospodářství, která bude silnější než ta v minulosti a poskytne nám tak dostatečnou důvěru v to, že inflace se navrátí na úrovně blízko 2% a to ve střednědobém politicky relevantním horizontu. A za druhé, Expanzivní potenciál opatření monetární politiky, která byla odsouhlasená mezi červnem a říjnem, byla, byl vnímán jako nejistý. A to proto, že ta opatření byla z větší části závislá na vlastních rozhodnutích bank, aby si tyto půjčovaly peníze z finančních prostředků fondů eurozóny a aby je dále půjčovali svým zákazníkům. Kumulativní souhrn všech prostředků vynaložených eh, v těch obou programech bylo zhruba 200 12 miliard euro, což znamenalo, že ten program musel být posílen, aby byl prediktivnější a kontrolovatelnější, tak abychom lépe zakotvili náš výhled do budoucna, co se týká stability cen. 9. března jsme začali skupovat dluhopisy veřejného sektoru, což je součást našeho rozšířeného programu výkupu dluhopisů, což zahrnuje také intervence do EBS eh, e a eh, do trhu krytých cenin. Celkově vzato se bude jednat o nějakých 60 miliard euro za měsíc. Zatím vidíme, že ten program plní své cíle a e, za březen skutečně vykoupíme dluhopisy za 60 miliard euro. V tuto chvíli nevnímáme žádné signály toho, že by pro nás na trhu nebylo dostatek dluhopisů. Zpětná vazba se, subjektů činných na trhu zatím naznačuje, že implementace tohoto programu jde hladce a že tržní likvidita je nadále na dosti vysoké úrovni. Naše intervence urychlily trend, který byl již nějakou dobu evidentní. Tedy postupný proces reintegrace napříč finančními trhy a jurisdikcemi, což je e, proces, který probíhá již od léta roku 2012. Co je tedy dnes nového, je hlavně to, že nízká úroková míra na kapitálových trzích eh, se stále víc a víc transponuje do celého eh, finančně zprostředkovatelského řetězce. To znamená nižší eh, finanční náklady pro banky, které začínají mít dopad i na náklady na půjčky pro domácnosti i firmy. Tím, že se redukují úrokové míry na půjčky z bank, objevují se nové investiční projekty, které eh, se do, v minulosti zdály neprofitabilní, ale dnes jsou velmi atraktivní. Krátkodobě to znamená posílení úvěrování a investic a vlastně už vidíme, že banky, které byly součástí našeho průzkumu o půjčkách, potvrdili, že usnadnění podmínek pro získání půjčky jde ruku v ruce s tím, že se opět objevuje poptávka po úvěrech na financování biznisu. Z dlouhodobější perspektivy, perspektivy toto posílí potenciální výkonnost naší ekonomiky. Naším záměrem je pokračovat v těchto nákupech alespoň do září 2016. Každopádně alespoň do té chvíle, kdy neuvidíme nějaký definitivní efekt na inflaci, který by byl v souladu s tím, že chceme dosáhnout míry inflace pod ale blízko 2% eh, ve střednědobém horizontu. Rada guvernérů zaujme holistický přístup, pakliže eh, bude hodnotit inflaci a bude hodnotit jakoukoliv eh, možnost inflace a její konvergence na nějakou hodnotu, která bude blízko dvěma procentům, ale bude se snažit tuto míru inflace na této úrovni stabilizovat i pro další období. Při hodnocení Rada guvernérů bude sledovat svou Ehm, strategii monetární politiky a soustředí se na trendy v inflaci a bude se snažit předejmout jakákoliv překvapení, ať už kterýmkoliv směrem. Bude se snažit volit taková rozhodnutí, která budou pouze přechodná a nebudou mít střednědobý dopad na stabilitu cen. Pozitivní dopad tohoto nového nákupního programu by však neměl narušit snahy jiných aktérů na trhu kteří se také samozřejmě snaží hospodářství vrátit na správnou cestu. Fiskální politika rovněž musí podporovat hospodářský růst a musí zajišťovat udržitelnost ekonomiky jako celku. Plná a konzistentní implementace paktu růstu a stability je pak klíčová pro důvěryhodnost našeho fiskálního rámce. Kromě toho, strukturální reformy je potřeba implementovat včas a rozhodně. Kombinací zlepšené hospodářské struktury a rozumného fiskálního plánování zde vidíme určitý potenciál, jak zefektivnit naši politiku tím, že podpoříme hospodářské aktéry v tom, aby využívali příležitosti, které se jim nabízejí, aby si zajistili lepší finanční podmínky a mohli tak navyšovat investice. Dovolte mi, jak mi navrhli koordinátoři výboru Ekon, abych se teď zaměřil na interakci stability cen a finanční stability obecně. Cenová stabilita, jak víte, je primárním cílem ECB a systému eurozóny. Dosažení cenové stability je důležitým předpokladem a vlastně podmínkou pro finanční stabilitu obecně. Je jasné, že nestabilní vývoj inflace, může znamenat celou řadu makro, makroekonomických i finančních fluktuací, a to až do té míry, že tyto distorce mohou být pro hospodářství škodlivé. Například nestabilní vývoj inflace může komplikovat stanovování cen aktiv a může činit jaksi velmi relativní signály na trhu, což může být, mít negativní dopady Eh, například při plánování využití finančních zdrojů. Nicméně cenová stabilita není dostatečnou podmínkou sama o sobě pro finanční stabilitu. My V minulé krizi jsme viděli, že finanční stabilita může být ohrožena i v dobách, kdy máme stabilitu cen obecně. Rozhodnutí monetární politiky předpokládají to, že budeme očekávat neočekávatelné. Potřebujeme taková eh, opatření v oblasti monetární politiky, abychom dosahovali svého hlavního cíle, tedy cenové stability. Nicméně zároveň si musíme uvědomovat, že tato opatření mohou mít nežádoucí vedlejší účinky na finanční systém obecně. Například Ceny aktiv se mohou navýšit na takové úrovně, které nebudou opodstatněné eh, jejich podkladovými aktivy a může docházet k obdobím nízkého výnosu a může docházet k obdobím volatility, která povedou k eh, nepřiměřenému přijímání rizik. A to pak zase může sloužit jako zesilovací efekt pro jakoukoliv možnou eh, nastanuvší finanční nestabilitu. Finanční stabilita je zároveň pak předpokladem pro efektivní vedení monetární politiky. Abychom byli úspěšní při vytváření cenové stability, musíme v oblasti monetární politiky spoléhat na monetární transmisní mechanismy. A v tomto kontextu potřebujeme stabilní a nefragmentovaný finanční systém, tak, aby mohlo docházet k hladkému přechodu mezi jednotlivými signály monetární politiky. ECB velice úzce sleduje jakékoliv riziko pro stabilitu eurozóny, včetně těch rizik, která pocházejí, e, která vznikají nepřiměřením, nepřiměřením riskováním. Momentálně máme tyto problémy zvládnuty, ale pakliže se objeví nějaké další, je makromonetární politika to nejlepší, co můžeme pro jejich vyřešení podniknout. Některé národní orgány v eurozóně se v nedávné době rozhodly přímo taková opatření, která jdou e, směrem za prevencí takovýchto finančních rizik na národní úrovni. Co se týká makroprudenčního dohledu nad bankami v eurozóně, to je záměr, který sdílí jak ECB, tak národní orgány. Evropská centrální banka může například navýšit určitá makroprudenční opatření na národní úrovni, pakliže je považuje za nedostatečná pro boj s eventuálními systémovými riziky. ECB a národní orgány mají k dispozici makroprudenční nástroje pro bankovní sektor, e, které předpokládá například e, směrnice o, kap- e, o povinných kapitálových rezervách. To jsou například eh, ty takzvané anticyklické rezervy, rezervy pro systémová rizika a nebo kapitálové přirážky pro systémově důležité instituce. Kromě toho lze předpokládat dodatečná opatření na zlepšení kapitálové a likvidní pozice konkrétních bank, lze omezit jejich vystavení rizikům, a nebo lze navýšit kapitálové nároky na určité druhy aktiv, například pro oblast ehm, nemovitostí anebo pro oblast interbank. Abychom tyto nástroje mohli využít co nejefektivněji a abychom posílili stabilitu finančního systému, Evropská centrální banka společně s národními orgány si pravidelně vyměňují informace o svých makroprudenčních opatřeních. Postup formální notifikace pro ECB, eh, co se týká eh, konkrétních opatření, jsou již aktivovány. Celkově vzato Evropská centrální banka pomáhá identifikovat potenciální rizika pro finanční stabilitu a bude i nadále podporovat koordinovaný přístup v oblasti makroprudenční politiky mezi členskými státy eurozóny. Na závěr mi dovolte říci, že jsem si vždy vážil a nadále si vážím možnosti výměny názoru s parlamentem. Je to jednak otázka naší zodpovědnosti, ale pro mě je to i otázka inspirace. A proto se velmi těším na dnešní debatu a doufám, že budeme mít příležitost diskutovat některá ta opatření ve větší míře podrobností, než jak tomu bylo možno v plénu. Děkuji za pozornost. Thank you. Thank you. President. Děkuji, pane prezidente Draghi, za vaše vystoupení a také za to, že jste se zmínil o bodu o cenové stabilitě, a finanční stabilitě, o který jsme požádali a že jste především zdůraznil úlohu makroobezřetnostních nástrojů v tomto smyslu. A teď můžeme zahájit eh, otázky a odpovědi koordinátor Burkhard Balce za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane prezidente Draghi. Jsme velmi rádi, že jste opět přišel k nám na výbor. Moje první otázka se týká, a to se asi jdete dobře představit, eh, Řecka. Evropská komise vychází z toho, že finanční situace v Řecku od 8. dubna, tedy za několik týdnů, se stane kritickou Původní časový plán předpokládal, že řecká vláda do konce dubna předloží seznam reformních opatření, eh, to teď bude muset zkrátit, aby se zabránilo platební neschopnosti. Řecko tedy za několik málo dní bude muset připravit eh, plán reform a já se vás chci zeptat, jak eh, vy posuzujete současnou situaci, co můžeme vůbec očekávat vzhledem k té naléhavosti situace pokud mají také národní parlamenty schválit eh, další pomoc Řecku, a které trvají na tom, že Řecko bude muset předložit eh, reformy a také je zavést do praxe. Dále se chci zeptat, jak posuzujete roli ECB jako jedné z těch institucí, jak se tomu teď říká, které, eh, a která také může poskytnout další prostředky řeckým bankám. A jak si myslíte, nebo jaká je pravděpodobnost, že se podaří přiblížit názory Řecka a věřitelů? A za třetí, jde o tu boj proti nízké inflaci v eurozóně a v Evropské unii. Vy jste říkal, že na začátku března eh, začal plán nákupu vládních dluhopisů, to je eh, kritizováno, dále trváte na nízkých úrocích a přitom Ehm, zrůstají, rostou ehm, burzové indexy. Mě by zajímalo, jestli byste ve střednědobém výhledu ehm, mohl nějakým způsobem znovu obnovit důvěru v měnovou politiku ECB. Thank you. Um... Děkuji. u Řecka myslím, že to, co potřebujeme, je zahájit proces, proces, který obnoví politický dialog mezi řeckou vládou a třemi institucemi. Aby to mohlo vyústit eh, v důvěryhodnou perspektivu úspěšného zakončení této revize. To znamená, že existuje program, některé, některá z opatření tohoto programu už jsou odsouhlasena, jiná ještě ne. Je třeba specifikovat, jaká opatření budou odsouhlasena, jaká ne a jaká budou nahrazena, to je také třeba upřesnit. A takovým způsobem tedy znovu začne politický dialog. V této chvíli o tom probíhají diskuse a já věřím, že tyto diskuse s dobrou vůlí na všech stranách eh, přinesou ten výsledek, že se znovu tedy obnoví tato důvěryhodná perspektiva pro úspěšné završení tohoto procesu. Role ECB je stejná jako role ostatních institucí, funguje jako taková spojka komisí podle mandátu, který v dvojbalíčku dostala ECB, funguje ECB jako spojka s komisí. Vaše další otázka se týká míry inflace a stability cen. My si myslíme, že oživení v inflaci podle našich eh, odhadů bude nula tento rok, žádná celá pět příští rok, ten další rok žádná celá sedm, 1,7 a je to důsledek toho našeho rozšířeného programu na nákup aktiv. Předpokládá se, že inflace se vrátí pod úroveň 2 a přirozeně budou následovat také úrokové sazby. My jsme si vědomi toho, že je to situace, s níž se musí srovnat a středatelé v eurozóně kvůli nízkým úrokovým sazbám. A jak jsem říkal ve svém úvodním prohlášení, jsme si vědomi ještě těch potenciálních rizik pro finanční stabilitu, která může vyplývat eh, právě z těch nízkých úrokových sazeb. Na druhé straně máme mandát a mandát ECB a věrohodnost ECB počítá s tím, že bude dosaženo tohoto cíle. Takže já doufám, že stejně jako při jiných příležitostech eh, po určité fázi kritik nastane fáze neúplně tedy chvály, protože to by bylo příliš mnoho, ale alespoň bych řekl, že zde bude taková, takové přijetí, akceptance. Doufejme. Děkuji. Děkuji. A za frakci. SD Jakub von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo, pane prezidente Draghi. Já bych rád navázal, pokud je o Řecko. Minulý týden zde bylo více veřejného napětí, než na jaké jste zvyklí ve Frankfurtu. Je to vlastně reakce na to, jakým způsobem mohou rozhodnutí ECB mít eh, politický dopad. A to může platit především v oblastech, eh, kdy ten váš mandát není tak jasný. Tak jako v oblasti inflace, tam je váš mandát velmi jasný a vaše politika je přesvědčivá. Já bych se rád zeptal na naléhavou pomoc a s likviditou nebo pomoc v nouzi. Má bankovní sektor v současné době potíže s likviditou, anebo je to otázka solventnosti tohoto sektoru? A samozřejmě, jaké to má dopady? Je to technická otázka, takže ty dopady jsou přesto velmi politické a stejně tak otázka, do jaké míry bychom měli umožnit řeckému bankovnímu sektoru, aby zachoval nebo dokonce zvýšil své svou expozici. To je tedy znovu technická otázka, ale má politické dopady. Takže mám dvě otázky. Za prvé, jak v tomto prostředí, kde máte velkou svobodu, ale kde musíte přijímat obtížná rozhodnutí, jak se budete pohybovat mezi těmi politickými i technickými problémy. To je tedy za prvé a za druhé. Otázka toho, co mohou členské státy udělat, aby doplnili ty vaše akce ohledně QE. Daňové akce, daňové reformy a tak dále. Jaké jsou tedy doplňkové kroky pro členské státy? Thank you. On, uh... Děkuji. K té první otázce. ECB jako jedna ze tří institucí funguje na základě mandátu, tak jak je uvedeno v současné legislativě, především v dvojbalíčku a v legislativě o ESM. Jak už jsem říkal, my fungujeme ve spolupráci nebo jako spojka, takže nehrajeme hlavní roli. Komise musí konzultovat ECB v celé řadě záležitostí. Zároveň, jak správně říkáte, ECB je na druhé straně, pokud jde o financování. Ale já chci zdůraznit, že ECB je instituce založená na pravidlech. My nevytváříme pravidla pro Řecko, ani pro někoho jiného. My prostě se řídíme existujícími pravidly. Takže například eh, jsme, jak víte, teď eh, a řecké dluhopisy jsou pod eh, práh záruky, takže my podle pravidla bychom nemohli tyto dluhopisy přijmout jako zástavu, ale v době, kdy byly ty podmínky takové, že byla pravděpodobná úspěšná revize stávajícího programu, tak eh, docházelo velmi rychle k vyplacení, takže bylo zde takové technické období, kde by se nevyplácely žádné peníze, ale všichni jsme věděli, že se to blíží. A proto jsme tedy promenuli tuto povinnost, ale později v tomto roce to už nebylo možné, protože tyto podmínky nebyly splněny. Je zde jedna věc, eh, o kterou bych se s vámi rád podělil. A to je tisková zpráva ze srpna roku 2012, eh, kde bylo tedy zavedeno to prominutí této povinnosti. ECB, Komise a Mezinárodní měnový fond navštívil Řecko, kde diskutoval s novými úřady o ekonomických politikách, které jsou nutné k oživení růstu, konkurenceschopnosti, fiskální pozice a obnovy důvěry ve finanční systém v souladu s ekonomickým programem, který podporují všechny tři instituce. Diskuze o implementaci programu byly produktivní a bylo dosaženo dohody ohledně toho, že je třeba posílit politické úsilí v zájmu dosažení těchto cílů. Řecké úřady chtějí rozhodně pokračovat ve své práci v následujících měsících a ECB a Mezinárodní měnový fond eh, doufají, že se spolu s Evropskou komisí v září vrátí do Aten, kdy o tom budou znovu diskutovat. Takováto tisková zpráva by byla v únoru nepředstavitelná, proto jsme museli tedy toto prominutí nebo tuto výjimku zrušit. A když tedy došlo k revizi tohoto programu, tak pak jsme zase mohli tuto výjimku obnovit. Zároveň je třeba vzít v úvahu stávající legislativu, která zakazuje měnové financování, takže ELA je poskytováno, ale je zde omezení, jakým způsobem mohou banky využít tuto nouzovou pomoc s likviditou ELA takže nemohou nakupovat tzv. T-bills, protože by to bylo v rozporu se zájmy vkladatelů. Vaše druhá otázka se týká strukturálních reform ohledně toho, jaké další politiky jsou potřeba k tomu, aby naše měnová politika byla plně účinná. A zde, jak jsem říkal ve svém úvodním prohlášení, a nikdy jsem kolem toho nedělala žádné tajnosti. Já si myslím, že měnová politika může být eh, doplňována tím, že členské státy budou provádět strukturální reformy a každý členský stát má svou vlastní agendu. A zde vás prosím, abyste dělali rozdíl mezi těmi, kteří říkají, že QE udržuje úrokové sazby na tak nízké úrovni, že členské státy vůbec nemají zájem provádět strukturální reformy. To ovšem není pravda. QE plus strukturální reformy to by přineslo ještě další výhody pro ty země, které jsou toho schopny. Nižší úrokové sazby znamená, že je možné provádět investiční projekty, které předtím nebyly atraktivní. A to je samozřejmě klíčová výhoda. Vyústí to ve skutečné investice pouze v případě, když prostředí bude nakloněno podnikání, nakloněno investicím. A proto jsou strukturální reformy důležitou složkou toho konečného pozitivního výsledku naší měnové politiky. Děkuji. Další řečník za EKR. Dank u wel, dank u wel meneer de voorzitter. Ik zal eh, in het Nederlands praten. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit nizozemsky. Po těch spíše techničtějších otázkách eh, bych chtěl položit jednu politickou otázku. 23. Eh, února tady byl nizozemský minister financí Dijsselbloem který se vyjadřoval k otázce odchodu Řecka z eurozóny. Říkal, že eh, nikdo na to není připraven. A hlavní analytik ECB, pan González, eh, řekl, že pracuje na několika scénářích eh, Grexitu. Já se nechci ptát, eh, ptát na to, jestli k tomu dojde. Chci se zeptat na to, jestli je správné, aby ECB připravovala takové scénáře. A je také otázkou, jestli by eurozóna přežila odchod Řecka z eurozóny. Už teď zazněly otázky ke kvantitativnímu uvolňování. Vy máte zodpovědnost za monetární politiku v eurozóně, vaším hlavním cílem je zajištění cenové stability, tom jste nezávislí, o tom není žádného sporu. Na druhou stranu, musíte jednat eh, v souladu se smlouvami. Ale když se podíváme na kvantitativní uvolňování, a co to skutečně je, tak eh, se to používá pro nákup vládních dluhopisů a to je podle mě explicitně zakázáno smlouvami. A druhá otázka, týkající se kvantitativního uvolňování, je evidentní, že daní poplatníci v jedné zemi tím vlastně se zaručují za dluhy jiného státu. A to je v podstatě jedna forma euro dluhopisu. Je to pořád ještě monetární politika, anebo je to nástroj politiky, o kterém by se mělo diskutovat s parlamentem a rozhodovat společně s parlamentem? Děkuji. Nejprve k Řecku. ECB eh, zaměstnává manažery, manažery na řízení rizik a neustále musí analyzovat možné scénáře, které by mohly nastat. A to je naprosto běžný postup u ECB. Já nebudu jakkoliv komentovat eh, čísla nebo údaje, které vyšly v tisku nedávno ale chci zopakovat, že Řecko a mezinárodní partneři by se nyní měli zaměřit na stanovení podmínek pro úspěšné dokončení procesu hodnocení. To je podle mě nejdůležitější součást všeho. A řecká vláda by se měla zavázat, že splní všechny své podmínky vůči věřitelům a že z toho bude vycházet při formování nebo utváření své politiky nadcházejícím době. To je vaše druhá otázka. Eh, zněla, jestli vlastně kvantitativní uvolňování je monetární politika nebo ne. A my samozřejmě jsme přesvědčeni o tom, že to je nástroj monetární politiky. My kupujeme na sekundárních trzích eh, vládní dluhopisy, přesně tak, jak je to eh, uvedeno v článku 1, 2, 3 smlouvy. A stejně tak to je uvedeno v stanovisku eh, generálního advokáta Evropského soudního dvora, který to zhledal eh, v souladu se článkem 1, 2, 3. A my tedy pokračujeme s nákupem vládních klopisů na sekundárních trzích a považujeme to za nástroj monetární politiky. Děkuji. Ano, slova je v tom velmi jasná, protože hovoří o primárních trzích. Kora van Neuvenholten za ALDE. Ne, Silvi Gula. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane prezidente. Já jsem se také chtěl zmínit o jednom politickém aspektu, ale chtěla bych vám poděkovat za vaši práci a za ochotu přemýšlet o střednědobém a dlouhodobém výhledu protože víme, že vlády se na věci dívají velmi krátkodobým prismatem. Vy jste nedávno ve Frankfurtu měl interview v Deutsche Zeitung, kde jste hovořil o tom, že potřeba se dívat dopředu, že je potřeba eh, se podívat eh, také na instituce, které by měly mít určitý manevrací prostor při svém rozhodováním a zejména eh, být odpovědné a já mám eh, jednu otázku, která vás možná překvapí. Chci se zeptat, jestli skutečně eh, chcete takto fungovat eh, v rámci čtyř prezidentů. Protože si představme, že vám to bude bránit hovořit otevřeně. Chci zeptat, jestli tady neexistuje určité riziko Eh, toho, že se nebudete moci svobodně vyjadřovat, pokud budete v rámci toho režimu, kdy další prezidenta ne, ne, prezidenti nebudou chtít jít tak daleko. A na základě toho eh, možná nebude možné o něčem rozhodnout. Již teď vznikla eh, jedna zpráva čtyř prezidentů, kterou si premiéři vlád dali do šuplíku. Ta pochází z prosince 2012. Takže budete se toho chtít účastnit, anebo si budete chtít ponechat svou svobodu vyjadřování. Thank you. Well, I, I think, uh, I think I, I... Já mám rád svou svobodu projevu, a to velmi. A zatím eh, si věřím, že se mi podaří si tuto svobodu udržet i přes různé překážky. Ale dovolte, abych řekl několik eh, věcí zpráva čtyř prezidentů z roku 2012 představovala velký pokrok, nejenom slovně, ale i obsahově. Protože na základě té zprávy potom vznikla bankovní unie, jednotný mechanismus pro řešení problémových bank a byl to kvantový skok kupředu. Takže to nebyla pouhá slova. Co se týče té příští zprávy prezidentů, na té se nyní pracuje, eh, spolupráce s ostatními institucemi, takže bych teď nechtěl nějak předjímat, eh, co se tam objeví, ale myslím, že se čím dál tím víc eh, ukazuje, že bychom měli jednat kolektivně a ponechat si možnost uvažovat na dvou úrovních. Jedna je ta krátkodoba a ta druhá je dlouhodobější. V tom krátkodobém výhledu si musíme uznat, že politická proveditelnost některých našich myšlenek eh, prostě neexistuje, anebo je velmi omezená. Ale to by nemělo být důvodem, proč bychom neměli uvažovat také dlouhodobě a říkat věci, které podle nás jsou zásadní proto, aby eh, naše měnová unie byla dokonalejší. V tomto okamžiku měnová unie není dokonalá. Myslím, že člověk eh, to může, dokoliv to může uznat, a je to proto, že není dokončena. A aby byla dokončena, tak musíme přijmout další kroky jak v měnové nebo také v fiskální unii. Jestli to stane zítra, anebo ve vzdálenější budoucnosti, to je otázka právě té politické proveditelnosti. Ale já si myslím, že bychom se neměli zdávat možnosti uvažovat dlouhodobě vzhledem k těm omezením, která nás klede, klade nedostatek politické proveditelnosti. Děkuji. Myslím, že ta zpráva eh, znamenala pokrok v oblasti kodecise a komunitární metody a vedlo to, jak víme, k bankovní unii k dalším kroku. A teď Marita Natias za GUE. Děkuji, pane eh, předsedo, pane prezidente Draghi, za to, že jste přišel na zasedání výboru. Vy jste říkal, že od posledního našeho setkání se eh, udála celá řada důležitých věcí. Hovoříte také, hovoříte také o nové budově ECB ve Frankfurtu, hovoříte o nákladech na tu budovu, ale já se vrátím k otázce eh, Řecka. Eh, hodně věcí už tady eh, zaznělo, vy jste se snažil ospravedlnit všechny ty nástroje, které byly vytvořeny a které se zaměřují na stimulaci investic, ale bez ohledu na metodu, která byla zvolena, je situace Řecka pořád eh, velmi špatná. ECB eh, postupuje ECB se hodlá vydírat eh, Řecko. Já se chci ptát, jestli by to nemohlo ohrozit měnovou politiku, protože měnová politika kterou zavedla ECB, na jednou rukou dáváte nám a druhou jim zase bere. Vy jste nám řekl velmi jasně, že ECB má skupinu, skupinu specialistů, kteří se připravují na odchod Řecka z eurozóny. A nikdo nevyvíjí žádné úsilí pro to, aby Řecko zůstalo v eurozóně jsem eh, ráda, že jste to sám uznal. A mám ještě jednu obecnější otázku. Je potřeba hovořit systematicky o finanční stabilitě a já špatně chápu to, co tím máte vlastně na mysli. Víme, že ekonomiky, eh, mezi ekonomikami jsou velké rozdíly a státy, jako je Portugalsko, eh, musí přijímat ponižující rozhodnutí. Například portugalská eh, vláda provádí opatření, které eh, v důsledku níž neustále chudnou naše obyvatele. Co tedy máte na mysli tou finanční stabilitou, pane prezidente? Let me, um... Dovolte mi s vámi nesouhlasit v podstatě ve všem, co jste řekla. Za prvé, vydíráme Řecko. No, eh, podíváte-li se, co vlastně v Řecku děláme, tak tam máme zhruba 104 miliard prostředků eh, poskytnuté Řecku, což je 65% řeckého HDP. Je to největší jaksi expozitura eh, v eurozóně, tak nevím, co to má být za vydírání. To si ale prosím vyjasněte sama. Pro Řecko jsme nevytvořili žádná pravidla. Pravidla existovala a aplikovala se. To znamená různé ty Prahy eh, a tak dále. To se, nic z toho se jaksi neaplikovalo. Všechno to zkrátka už existovalo. Samozřejmě o Grexitu se hodně mluví, ale ještě nejsme na konci. Nastane doba, kdy budeme moci provádět eh, to quantitative easing v Řecku, ale to až eh, nastoupí několik podmínek, které zatím nepanují, ale podle našeho názoru panovat začnou, až se obnoví ten politický dialog. No, takže nakonec eh, bych rád řekl, že Portugalsko dosáhlo situace, kdy může plně využívat veškeré výhody politik, které byly za poslední léta prováděny znovu dosáhlo finanční stability, má přístup na trh, může se samofinancovat a vidíte, že nezaměstnanost v Portugalsku klesá. A to poměrně rychle. Takže to je jedna z těch států, která je vlastně jasným důkazem obnovení situace v eurozóně. Děkuji, já mám ještě pár sekund. Eh, ano, pane Drági, nezaměstnanost eh, se eh, redukuje přesně podle toho, kolik lidí musí odejít z naší země, což je téměř 300 tisíc lidí. Proto klesá nezaměstnanost, ne proto, že by nezaměstnanost jako taková klesala. No, uh, ano, já jsem chtěl říct, že potvrzuji, že Portugalsko vidí ty výhody politik, které podniklo. Samozřejmě čelí ještě několika výzvám, které bude muset vyřešit, ale upřímně řečeno, to je země, kde už to minimum je za námi. Děkuji. Teď zelení Filip Lamberts. Děkuji, pane Draghi. Jenom eh, taková poznámka pod čarou. Já bych upřímně řečeno neoznamoval úspěch, dokud se nepodíváte na distribuční efekty politik, protože ne všichni vidí tu obnovu tak, jak ji vidíte vy. Ale já bych navázal na Jakoba von Weizsäckera. To znamená pravidla v systému. Eh, Pakliže by systém ECB byl pouze systémem na základě pravidel, mohli bychom vás nahradit počítačem a já si upřímně řečeno nejsem jistý, že jsme dosáhli toho okamžiku, anebo že by to bylo vhodné. Takže vaše role a role rady ECB jistě představuje dosti značnou míru možnosti rozhodování. O tom začal pan von Weizsäcker a já navážu. Různí členové řídící rady a rady guvernérů potvrzují, že Eh, různé stropy vašich politik jsou eh, úzce napojeny na pravidlo dalšího nefinancování řecké vlády. A proč se tedy hovoří o tom stropu 15 miliard euro pro ty té dluhopisy? Proč ne 5, proč ne 25? A podobně, eh, proč ty irské směnky byly přijímány, nebo respektive nebyly odmítány, jakožto, jakožto kolaterální platby, a proč tomu tak nebylo v případě řeckých té dluhopisu? Eh, vy jste zmínil to rozhodnutí, kdy se Řecku udělila ta výjimka z pravidel, ale ono se to uděluje v době, kdy vlastně nebyla schoda na tom programu. Bylo to, když už ta schoda byla na dohled, ale ještě nepanovala. A to jsou dvě různé věci. A opět i toto je něco, kde já tak trošku cítím zatím něčí rozhodovací ruku, že se zkrátka někde rozhodne, že se někde něco povolí, někde se něco nepovolí. A já se vás chci tím pádem zeptat, na základě jakých kritérií se rozhodujete? A v návaznosti na to, jaké podmínky musí splnit Řecko a jeho věřitele, aby tedy splnili ten strop těch té dluhopisů, což je velice zásadní otázka. Děkuji. Děkuji. Za prvé, těch 15 eh, miliard, ten strop, to není strop ECB, to je ten programový strop, který byl nastaven členy euroskupiny. Takže to nebylo rozhodnutí ECB, prosím pěkně. Za druhé, máte naprostou pravdu v tom, že hodnocení pravděpodobnosti úspěšného uzavření programu, takže nehodnotíme ten závěr, ale hodnotíme pravděpodobnost úspěšného závěru. A e, to je hodnocení dynamické. A často slouží přesně k tomu, abychom mohli danou zemi včas varovat před nějakými problémy. Podmínky v roce 2012 pro úspěšné hodnocení dopadu e, výsledku byly splněny. Ovšem v roce 2012, nikoli teď v únoru. to komuniké od eh, vlády a jejich hlavních ministrů bylo komuniké založené na dvou slovech, tedy bankrot a nesolventnost. Bylo to v podstatě komuniké, které, kdybychom ho brali tak, jak je napsané, bychom eh, tím pádem v ten moment museli snížit kolaterál řeckých bank eh, tím víc, čím by toto komuniké bylo bráno vážně, tím více by řecké banky byly oslabeny a tím méně bychom my mohli Řecko dále podporovat. A když už jsme tak u toho, u stanoviska ECB, jak jsem říkal, e, expozitura ECB e vůči Řecku je ve výši 104 miliard v současnosti. V prosinci to bylo jenom 50 miliard, takže se to více než zdvojnásobilo, prosím pěkně, ano. A e, to všechno, eh, jak říkám, asi jen těžko zavdá, aby tady někdo říkal, že ECB Řecko vydírá nebo něco podobného. Děkuji. Děkuji vám za EFDD. Marko Zanny. Děkuji, pane prezidente. Já bych se rád zaměřil ještě na quantitative easing, především na nové odhady růstu a na výhled eurozóny ECB. Mně se zdá, že tyto odhady a odhady dopadů měnové politiky ECB jsou nebezpečně založeny na vlastních referencích. ECB, jak jste připomněl, pane prezidente, vydala nové odhady ohledně výhledu eurozóny, jsou to tedy pozitivní odhady, zohledňují pozitivní dopady quantitative easing a zároveň nám ECB říká, že quantitative easing a další měnové politiky fungují, protože se zlepšila očekávání nebo tedy výhledy eurozóny, pokud jde o hospodářství a inflaci. Nemyslíte si, že v tak citlivé chvíli je nebezpečné zakládat tyto výhledy a tento optimismus na úvahách, které vycházejí z vašich vlastních politik, především pokud jde o ty odhady inflace. V těch nedávných eh, tiskových prohlášeních jste vyjádřil optimismus, pokud jde o odhady inflace do budoucna, ale i tento optimismus je založen na ukazateli, což jsou pětiletá očekávání v oblasti inflace a to se prokázalo v minulých letech, že to není příliš přesné, pokud jde o odhady budoucí inflace. Nebylo by lepší využít ukazatele které budou konzistentnější, budou tedy spíše začleněny do toho časového rámce, kdy se projevují výsledky měnových politik a aby to bylo také konzistentnější než ten pětiletý výhled, například by to bylo dvouleté. To dvouleté očekávání v budoucnosti se jasně ukázalo, že tato očekávání eh, nejsou eh, příliš přesná a můžete nám taky něco říct k tomu kvantitativnímu easingu, protože se zdá, že touto měnovou operací budete eh, čistit rozpočty anebo přinášet zisky soukromému bankovnímu systému. protože z hlediska demokratické zodpovědnosti by bylo důležité také vést transparentní politiku, pokud jde o tyto operace. Děkuji. Děkuji. Ano. Víte, ono eh, v tom argumentu není nic cirkulárního. To, ten argument je jedním směrem. V podstatě říkáme, že rozšíření monetární politiky navýšíme očekávání ve střednědobém horizontu co do inflace, to je všechno. Pakliže se zvýší očekávání inflace, pakliže máme nominální hodnoty nula, tak se reálné hodnoty sníží a když se reálné hodnoty sníží, pak investice a hospodářská aktivita stoupnou. To je ten argument, na tom není nic cirkulárního. A to je přesně to, k čemu nedošlo v těch měsících před tím rozhodnutím o kvantitativním easingu. E, v podstatě naopak e, došlo k tomu, že očekávání o inflaci se e, ponížila, což znamená, že reálné hodnoty šly nahoru a e, to způsobilo nechtěné utažení monetární politiky. Ty odhady pro střednědobou inflaci, ke kterým došlo mezi listopadem a prosinci, byly ekvivalentní co do toho zpřísnění monetární politiky jako poslední ponížení nominálních hodnot, které jsme provedli my sami. To znamená, zcela to anulovalo Eh, naše expanzionističtější monetárně politická rozhodnutí, když jsme se dříve v minulosti rozhodli ponižovat eh, eh, úroko, in, míru inflace. Takže můžete se dívat na kterýkoliv indikátor chcete, ale musí to být dobý indikátor. Tam vidíme, že ta očekávání se zlepšují, ale samozřejmě to potrvá. Protože jakékoliv zlepšování je pomalé, a postupné. Protože teď jsme měli tak dlouho už nízkou inflaci, že zde máme určitou setrvačnost v těchto indikátorech a vlastně veškeré naše prognózy jsou také prognózy vždy jenom na střednědobé období, se střednědobým výhledem. A proto říkám, že potřebujeme trvalé přizpůsobování inflační míry a e, nebudeme podnikat rozhodnutí na jaksi dočasnou dobu, zejména v oblasti míry inflace, a nebudeme rozhodovat na základě čísel v každý jednotlivý okamžik v čase. Samozřejmě naše prognózy jsou kondicionální, jsou podmíněny plnou implementací tohoto programu. A zatím, řekl bych, podle toho, co vidíme na trzích, se věci vyvíjejí dobře. Měl bych také říci, že existují dobré důvody pro to, proč si myslet, že se inflace vrátí směrem ke 2%, ale zůstane pod nimi. Jednak tedy jsou to naše monetárně politická rozhodnutí, pak jsou to také změny směného kurzu, na to nesmíme zapomínat. No a za třetí, a e, to je ten předpoklad, že se na konci toho horizontu Eh, zvýší cena ropy. Ale jak říkám, splnění této prognózy je závislé na plné implementaci našeho programu, kde se předpokládá tedy ten nákup částek, eh, ten nákup 60 miliard v dluhopisech každý měsíc. Co se týká transparentnosti, upřímně řečeno, já tu otázku nechápu. Děkuji, Bernard Mono. Děkuji. Dobrý den, pane prezidente. Mám dvě otázky. Poté, co jste využili všechny ty konvenční opatření, tak měnová politika je teď ta LTRO zcela a nekonvenční. A teď je zde ten program nákupu státního dluhu, státních dluhopisů. A to vede k destrukci hodnoty měn, měny eura. Jenom kapitálové trhy se rozvíjejí, poráží to veškeré rekordy, ovšem nepřináší to nic produktivní ekonomice. 9. března jste tedy zahájili svůj program QE, kdy chcete vytvořit za 18 měsíců likviditu. A to nedodržuje tři základní principy, které jsou definovány ve smlouvě o měnové unii, že měnová politika nebude využita pro nic jiného než pro ceny. ECB a systém nebudou financov- nebude toto tedy využíváno financování členských států, a potom zde máme článek 219, který hovoří o směné politice. Nikomu neuniklo, že ten váš program QE, který 80% veškerého systému decentralizuje, vede k renacionalizaci a to potvrzuje to, co říká Národní fronta ve Francii. Technicky je to vlastně konec eura jako společné měny, protože dochází k devalvaci vůči dolaru Měla by ECB konečně vyhlásit konec této společné měny. Měli bychom dospět až do fáze, kdy se přestaneme snažit o záchranu této společné měny. Další nebezpečný dopad programu QE je kvalita nakupovaných aktiv. Nejen tedy státních dluhopisů, ale i dalších dluhopisů, i soukromých. Vy jste v prosinci prohlásili, že s výjimkou euro dluhopisu budete povolovat všechno. Tím vlastně jen nafukujete rozpočty ECB i všech bank eurozóny. Takováto situace je zdánlivě bez východiska Stačí se vrátit k tomu, co říkala paní Jelena. Počítáte také s tím, že provedete nějakou studii dopadu, pokud jde o e, finanční výsledky, pokud jde o tyto prohnilé pohledávky. Děkuji vám předem za vaši odpověď. No, tak zaprvé mi dovolte říci, že monetární politika se postupně dostává do reálné ekonomiky. Trvá to, ale děje se to. Takže ono, e, její dopad není omezen pouze na finanční trhy, jak tomu bylo v roce 2012 po tom srpnové rozhodnutí o MT. Finanční trhy znovu získávají důvěru, což je samozřejmě velice zásadní. Posílila se důvěryhodnost eura a e, samozřejmě je jasné, že trvá poměrně dlouho, než se tyto impulzy projeví v reálné ekonomice, ale teď už se to děje a jasně to vidíme prostřednictvím celé řady indikátorů. Například e, úvěry, e, úroky na úvěru se snižují, Objem půjček narůstá, finanční toky pro malé a střední podniky se postupně navyšují, byť čekáme jejich další navýšení. Takže nesmíme být přehnaně opti- optimističtí, ale můžeme být optimističtější než třeba před třemi až pěti měsíci. Za druhé, co se týká mandátu, eh, jenom tak mimochodem, vy si trošku protiřečíte, protože na jednu stranu říkáte, že renacionalizujeme monetární politiku a na druhou stranu říkáte, že financujeme členské státy. Tak si, mezi tím si musíte vybrat. Podle mého názoru se řídíme pravidlem pro cenovou stabilitu a řídíme se tím pádem naším mandátem a vlastně vůbec nepřemýšlíme o fiskální politice. Veškerá naše právní analýza, aspoň pokud já vím, nám potvrzuje, že to děláme dobře. Za třetí, co se týká směného kurzu, vy říkáte, že tato politika je nastavena podle směného kurzu, ale to je skutečně e, velice daleko od pravdy. Směný kurz reflektuje pozici, jakou mají jednotlivé státy vzhledem ke svému biznisovému cyklu a monetární politika je napojená na úplně jiný okruh přece naše monetární politika bude v blízké budoucnosti i nadále společná a jiné monetární politiky v rámci jiných jurisdikcí se očekávají budou zpřísněny, protože v těch konkrétních oblastech dochází k většímu posílení ekonomiky než jinde. Za čtvrté ABS, myslím si, že byste si měl přečíst zprávu ratingové agentury Fitch eh, o tom, jaké dluhopisy ABS nakupujeme, ty jsou považovány za naprosto, naprosto bezpečné. Takže z tohoto hlediska nejsou ani prohnilé, ani skažené, ani něco, co by bylo problém někomu znovu prodat. Proč ne zlato? Odpověď je na snadě, protože ABS má financovat reálnou ekonomiku eh, a není vůbec jasné, že by nákupy zlata měly stejný efekt. Děkuji. Děkuji vám. Za EPP Flávio Martušel. Děkuji. Pane prezidente Draghi, vy jste říkal, že strukturální reformy je třeba provádět okamžitě a rozhodně. Stejná rychlost a rozhodnost vedla vás samotného k tomu, že v roce 2011 jste černé na bílém poslal Franc- italské vládě dopis, kde popisujete reformy, které musí naše vláda provést, aby se uvedla do souladu s hospodářskou politikou, kterou požaduje ECB. Před několika dny Evropská centrální banka znovu se obrátila na Itálii, znovu upozornila na to, že naše země Itálie není schopná snížit svůj dluh a znovu říkala, že je nutno pokračovat ve strukturálních reformách. Nemyslíte si, že nastal čas, abyste nám znovu poslal písemně tyto strukturální reformy, které musí Itálie provést, stejně jako se to udělal v roce 2011, abyste tam uvedl jasný, přesný seznam, aby italská vláda se z toho potom nemohla vykroutit, jako to dělala právě teď nedávno ústy ministra pro hospodářství, který říkal, že už vlastně jsme provedli takové první přizpůsobení se požadavkům ECB. Nebylo by vhodné poslat eh, tento písemný seznam, protože naše vláda už se velmi často projevila tak, že se vyhnula těm požadavkům, které na ně byly kladeny. Thank you. Děkuji vám. Víte, každý stát má nějaký seznam reform, které jsou pro daný stát a jeho hospodářské prostředí nejvhodnější. Ale většinově vlastně všechny spadají do tří kategorií. Za prvé, a nejdůležitější, se jedná o implementaci jednotného trhu. Nezapomínejme, že chceme-li mít společnou měnu, znamená to, že máme různé množstevní slevy, abych tak řekl, to znamená výhody, které pocházejí z toho většího, daleko většího trhu. Ale to platí jenom pokud se implementuje jednotný trh. Tam ta výhoda jedné měny a jednoho trhu se vzájemně přizpůsobí a budou mít ještě dodatečný multiplikační efekt. Za druhé, eh, tady eh, ta druhá kategorie je kategorie, kterou bychom mohli nazvat vytváření prostředí přívětivého pro biznis. To znamená snadné založení nové firmy, eh, celkově nižší zdanění, a tím se tedy vracíme k tomu takzvaně pro, k té takzvaně prorůstové fiskální konsolidaci, což je něco jiného, o čem budeme hovořit. To znamená nižší daně, eh, nižší náklady. A v podstatě to znamená, že v jednotlivých segmentech průmyslu budeme mít méně bariér pro vstup na trh. Jedná se tím pádem o řadu opatření, která usnadňují investice oproti současnému stavu. No a ta třetí kategorie je kategorie trhu práce. A opět i zde máme země jako je Španělsko nebo Itálie, kde postup v oblasti eh, reform trhu práce je viditelný. No a podle toho také vypadá situace. Momentálně se upřímně řečeno nechystáme psát komukoli cokoliv. Děkuji. Thank you now... Děkuji. A nyní za frakci SD Pervanč Beres. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, když jste zahájil quantitative easing, tak eh, si všichni jasně uvědomili, že je to v duchu toho, co jste už říkal, že uděláte všechno pro to, aby eurozóna fungovala. A také jste hodně hovořil dnes odpoledne o strukturálních reformách. Ale když hovoříme o strukturálních reformách, nesouvisí s tím také otázka, která obecně nezaznívá, sice otázka poptávky a podpory aktivity právě poptávkou v členských státech. Takže nad rámec těch požadavků na velmi složité strukturální reformy, jakou pozornost věnujete obnovení aktivity a poptávky to znamená, že by bylo třeba změnit určité směry, které jsou definovány na evropské úrovni a které vedou k opatřením, které některé, někteří označují za úsporná opatření v členských státech. Má druhá otázka se týká vašeho příspěvku ke zprávě čtyř prezidentů. Vy jste to říkal znovu dnes odpoledne. Pravidla platí, ale také jste nedávno říkal, že kromě pravidel je někdy třeba využít síly institucí. A s ohledem na výsledky fungování eurozóny mi něco říká, že pravidla nestačí nebo už nestačí a že možná bychom se měli zamyslet také nad fungováním institucí. Jaký by byl v tomto duchu váš příspěvek, aniž byste nám odhaloval nějaká eh, redakční tajemství? Jak chcete, aby ECB přispěla k sepsání toho, té zprávy čtyř prezidentů. Thank you. Děkuji. To je první otázce. Naše QE, pokud bude úspěšné, tak zvedne očekávání, pokud jde o inflaci ze střednědobého hlediska. To znamená, že přispěje ke stabilizaci cen a také k oživení eurozóny. Navíc je to doplňováno jak daňovými, tak strukturálními reformami a čím více těchto reform bude, tak tím silnější bude dopad. Pokud jde o strukturální reformy, já už jsem se k tomu vyjádřil, říkal jsem, co euro, eurozóna potřebuje. Pokud jde o daňovou politiku, tak vás jistě nepřekvapí, když řeknu, že potřebujeme eh, prorůstovou fiskální konsolidaci, především tedy fiskální konsolidaci, která dosáhne obou cílů, to znamená, bude to znamená udržitelnost dluhu na jedné straně a na druhé straně také podpora oživení. Takže to, co já navrhuji, je tedy více práce na složení výdajů v národním rozpočtu. Podívat se na kapitálové výdaje versus provozní výdaje, podívat se na úroveň provozních výdajů a úroveň zdanění. A teď už víme, jaké výdaje jsou prorůstovější a jaké jsou zase naopak škodlivé pro růst. Víme, že určitý způsob zdaňování není prorůstový a jiný naopak ano. Já vždycky říkám, že tato část světa má nejvyšší daně na světě. Bylo by velmi těžké najít jakoukoliv jinou část světa, která má takovouto úroveň daňového zatížení. A k tomu druhému bodu, ano, já rozlišuji mezi integrací založenou na pravidlech, a, botry konvergencí, a konvergencí založenou na institucích. Já se na to dívám tak, že pokud si uvědomíme, že Unie je křehká, je nedokonalá a musíme postupovat vpřed, musíme usilovat o to, aby Unie byla silnější a dokonalejší, tak bychom se měli také položit otázku, která z těch dvou metod konvergence měla větší úspěch. Máme příklady obou. V měnové politice před eurem jsme měli měnovou politiku, která byla založena na pravidlech. Měli jsme ERM, různé verze a všechny tyto verze selhaly. A nakonec jsme se přesunuli k systému, který je založen na institucích a, a naše představitelé vytvořili ECB, vytvořili jednu měnu, bankovní unii a jednotný dohled a jednotný mechanismus řešení problému bank. Na druhé straně jsme měli i jiný příklad, fiskální, daňový. Tam jsme měli pakt růstu a stability a to je příklad konvergence v daňové oblasti, která je založena na pravidlech, ne na institucích. Já bych se mohl zeptat vás, který z těchto dvou modelů měl větší úspěch. Problém je, že posun v daňové, možná i v hospodářské oblasti, by vyžadoval změnu smlouvy, takže než k tomu dojde, tak je třeba dodržovat pravidla. Dodržování pravidel je také důležité, protože to vytváří vzájemnou důvěru která by mohla být základem pro ten následující krok, což je vytvoření nových institucí. To je možnost. Ale zatím zkušenost v daňové oblasti nebyla tak úspěšná jako v oblasti měnové politiky. A proto, jak jsem říkal předtím, bychom měli být schopni klást si tyto dlouhodobé otázky, aniž bychom ztráceli ze zřetele politickou proveditelnost. Určitě musíme pokračovat i v té dlouhodobé reflexi. Děkuji. Děkuji. Další řečník za EPP Romana Tong. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, gospod Dragi. Děkuji, pane předsedo, pane prezidente Dragi. Měnová politika ECB je jeden z mechanismů, který by měl sloužit k tomu, aby se stimuloval hospodářský růst, ale hospodářský růst sám o sobě není samoučelný. Ani míra inflace a míra úroku jsou jenom ukazatele úspěchu této politiky. Hlavním cílem by měla být lepší životní úroveň občanů. Opatření, která vy přijímáte, se musí projevit na životě podniků a dále na životě občanů, jinak ten cíl splněn nebyl. My souhlasíme v tom, že i členské státy mají zodpovědnost sami za strukturální reformy a také souhlasíme s tím, že ECB musí pracovat v jakémsi rámci. Ale tady možná půjdu dál než kolega Martučelo, jaké jsou to ty reformy, které jsou potřeba a jak můžeme přinutit členské státy, aby se neuchylovaly pouze jenom ke slibům, ale ve skutečnosti nikdy neprovádějí ty reformy v té míře, v jaké eh, provedeny být musí. Jak tedy může ECB přispět k tomu, aby naše společná politika vedla k lepší životní úrovni občanů v Evropě. Úspěšné reformy znamenají také úspěšnou měnovou politiku. Indeed, the undertaking of... Provádění strukturálních reform by mělo doplnit implementaci naší měnové politiky a mělo by mít multiplikační efekt na růst a oživení. Otázka, kterou kladete, a i ta předcházející otázka na toto téma zní, do jaké míry by ECB měla říci, jaké jsou potřebné reformy. ECB vždy uváděla určité orientace ale od určité fáze je to zcela národní záležitost. A ECB má mandát říci, ukázat, ukázat na to, které reformy jsou důležité, protože Kdyby nebyly tyto reformy provedeny, tak by to mohlo bránit dosažení cenové stability. Například v situaci, kdy máte očekávání inflace ve výši 2%, tak musíte přizpůsobit měnovou politiku a budete vědět, že čím více provedete strukturální reform, tím více se tato měnová politika promítne do reálné ekonomiky. Ale konečná zodpovědnost za realizaci těchto reform spočívá zcela na členských státech. Na druhé straně spektra máte spoustu lidí, kteří kritizují ECB za to, že zachází příliš daleko, že navrhuje příliš mnoho takže to je skutečně velmi složitá rovnováha, o kterou musíme usilovat. Musíme říci, jaké reformy potřebujeme, do jakých kategorií spadají. Někdy uvádíme ještě přesnější informace, ale někdy nesmíme zajít až za rámec toho, že bychom zapomněli, že zodpovědnost za tyto strukturální reformy je zcela v rukou členských států. Děkuji. Samozřejmě my víme, že doporučení pro jednotlivé země vydává komise a rada. Rozhodně by to neměla by být ECB, která vydává tato doporučení pro jednotlivé země, alespoň zatím ne. A za frakci ECB Alessia Moska. Děkuji. Děkuji, pane prezidente Draghi, především za to, jakou důležitost překládáte setkávání s Evropským parlamentem. My velmi pocitujeme tíhu naší zodpovědnosti ve chvíli, kdy dochází k určitému nárůstu euroskepticismu v Evropě. A i když mám, vám někdy klademe otázky, které jsou možná nad rámec mandátu ECB, jde nám všem o to, aby se změnil náhled veřejnosti na evropskou politiku a evropské instituce, protože pokud se tento názor nezmění, tak žádný náš krok nebude mít svůj efekt. Mnozí se zmínili o tom, že je důležité, aby politiky ECB a všechny politiky institucí měly dopad na reálnou ekonomiku. Má otázka se zaměřuje také na načasování, protože my potřebujeme, aby tento dopad se projevil co nejdříve, protože budou volby v jednotlivých členských státech, dojde ke změnám vlád, Mohlo by to vést k radikalizaci určitých pozic. To znamená, že všechny střednědobé výhledy i v oblasti daňové politiky by mohly být tímto způsobem ohroženy, protože by byla ještě menší politická vůle než je v současné době. A proto vás žádám, abyste se zamysleli ještě nad dalšími kroky, které probíhají v tomto směru, abychom dosáhli toho, že to bude mít dopad na spotřebu a investice především pokud jde o strategický fond pro investice a o Unii pro kapitálové trhy. Jak všechny tyto politiky dohromady mohou přispět k rychlému zvýšení a k rychlé změně tendence veřejného mínění ve vztahu k politikám evropských institucí a k institucím obecně. Děkuji. ECB vřele vítá oba kroky, to znamená spuštění Unie pro kapitálové trhy a také spuštění investiční strategie ze strany Evropské komise. K tomu prvnímu bodu. Ten je důležitý, protože z krize jsme se poučili, že finanční systém který je především založen na bankách, je křehký. Pokud eh, jsou banky určitým způsobem ohroženy, tak měnová politika se prostě nepromítá do reálné ekonomiky, jakkoliv je propracovaná. Takže z tohoto hlediska, kdyby tato unie pro kapitálové trhy mohla vytvořit širší a lépe fungující kapitálový trh, tak to nelze než přivítat. Z tohoto hlediska vítáme také sekuritizaci, iniciativu pro sekuritizaci a cílem je, aby ti, kteří v současné době nejsou schopni získat financování, tak eh, že by byly financovány z nezávislých úvěrových kanálů. Malé a střední podniky v současné době nemohou eh, emitovat na kapitálových trzích, eh, musí si půjčovat od bank, protože kapitálové trhy jsou koncipovány především pro velké podniky. Aby se tato unie kapitálových trhů stala realitou, tak eh, musíme ještě hodně pracovat na harmonizaci legislativy v jednotlivých členských státech. Například úpadková legislativa musí být harmonizována. A také například oblast hypoték musí být harmonizována, abychom mohli mít evropský trh s hypotékami. Takže v tomto smyslu je třeba podniknout celou řadu kroků. A my vítáme ty hlavní linie, které spadají pod tuto iniciativu. Vítáme také iniciativu komise, která spustila investiční strategii. Už jsme několikrát říkali, že je zcela zásadní aby vlády členských států se zapojily do této iniciativy. A samozřejmě rychlost je zcela zásadní, protože evropská ekonomika, ekonomika eurozóny potřebuje takovýto impuls, takovéto úsilí k tomu, aby se oživily investice, a to jak veřejné, tak soukromé investice, které jsou teď na svém historickém minimu. A je jasné, že vyšší úroveň investic je zásadní složkou k tomu, aby to, co v současné době se jeví jako cyklické oživení, aby se to stalo tedy strukturálním oživením, které je možno podporovat v čase. Děkuji. Určitě chceme rychle uzavřít jednání. A vítáme také to vaše hodnocení otázky pana Fernandese. A dalším řečníkem za EPP pan van Landen. Děkuji, pane prezidente Draghi. První otázka, kterou na vás mám, je ta. Potom přijde druhá. Vy jste hovořil o tom, že Eh, nebo se tady hovořilo o tom, že kvantitativní uvolnění by mohlo mít negativní dopady na vlády, které nebudou provádět reformy. My přitom je chceme motivovat k tomu, aby strukturálně reformy prováděly. Já nejsem ekonom a zajímal by mě, kdybyste mohli ještě jednou vyjasnit, proč si myslíte, že strukturální reformy a rozpočtová politika jsou sami o sobě nedostatečné pro řešení ekonomických problémů eurozóny. Ehm, s tím, že by mohlo vzniknout hospodářské prostředí vstřícné pro podnikání. A proč si tedy myslíte, že kvantitativní je nejrozumější věc v současné situaci? A potom se chci vrátit eh, ve své druhé otázce k vašemu úvodnímu prohlášení, kdy reagoval na tom, že rozsah tohoto nákupu dluhopisů, který asi 60 miliard eh, měsíčně, by mohl narazit na to, že není na to dostatečný objem dlopisů. Můžete nám vysvětlit, proč si to nemyslíte? Nejprve k té první otázce. My jsme hodně přemýšleli o tom, jestli je nějaký vztah mezi sazbami na trhu a pobítkami pro vlády, aby prováděly reformy. Ten vztah tady určitý je, ale není úplně jasný a záleží to na tom, o jakých reformách ve skutečnosti hovoříme. Za prvé, myslíte si skutečně, že vysoká míra úrokových sazeb na trzích by stimulovala vlády k tomu, aby zreformovaly své systémy školství nebo soudnictví nebo volební systémy nebo své ústavy nebo dokonce i své pracovní trhy. Když se podíváme na reformy na pracovním trhu, tak ty proběhly i přesto, že úrokové sazby se hodně snížily. Nicméně může být určitý vztah mezi velikostí rozpočtu daného státu a mm, úrokovými e, sazbami. A je tedy potřeba mezi tím rozlišovat. Ty hranice nejsou tak e, jasné, jak e, někteří tvrdí. Mohl by také někdo přijít s opačným argumentem, až sice, že reformy vedou k expanzivnímu rozšiřování měnové politiky. Takže ten eh, vztah může být oboustranný a není tak jasně vymezený. Další otázka byla je to, jestli fiskální konsolidace a reformy jsou dostatečné k oživení ekonomiky. To by platilo, kdyby naše problémy byly pouze strukturální ale ve skutečnosti jsou i jiného rázu, jsou jak cyklické, tak i strukturální. A z tohoto pohledu nižší sazby jsou důležité pro to, aby se stimulovala, jsou stimulovaly soukromé investice a expanzivní dopady měnové politiky by potom to mohly rozšířit různými kanály do skutečné ekonomiky. proto si myslíme, že naše rozšíření měnové politiky bylo potřeba, abychom znovu e, přiblížili se našemu inflačnímu cíle kolem 2% ve střednědobém výhledu. A další bod týká o tom, jestli najdeme dostatek dluhopisů pro tyto nákupy. To je zajímavá poznámka, protože pokud je tady jeden trh, který je velký, tak je to právě trh s státními dluhopisy, zejména v této části světa. A my jsme posledních několik let říkali, že ten trh je příliš velký a měl by se zredukovat. A teď si někteří dělají obavy z toho, že nenajdeme dostatek aktiv k nákupu. Jsou tady také dvě kategorie držitelů dopisu, Buď jsou to <clears throat> subjekty z Evropské unie, anebo mimo Evropskou unii. Je možné, že v jedné kategorii jich nebude dostatek, tak té druhé jich najdeme dost. A já si myslím, že dosavadní zpětná vazba od trhu ukazuje, že zatím s tím žádné problémy nejsou. Za SAD Juan Fernandez. Děkuji, pane předsedo, pane Dragi. Vaše prohlášení v průběhu Finance Days 2015 ohledně potřeby větší institucionální konvergence a lepšího sdílení svrchovanosti v rámci společných institucí eurozóny jsme slyšeli ve stejné době, že ECB od začátku krize má zisky asi ve výši 13 miliard. V souladu tedy s článkem 33 vašich stanov tyto zisky, jakmile bude odečtena část, která je určena do rezerv, jak se uvádí v článku 33.1a, na maximální výši 20% se rozdělí mezi akcionáře ECB, to znamená Národní centrální banky, a ty to potom eh, převedou na členské státy. V souladu s články 41 stanov ECB a 129.3 smlouvy o fungování Evropské unie, ten článek 33.1a, kde se teď uvádí, jaké procento zisku musí být určeno pro rezervy, může být pozměněno z iniciativy ECB běžným legislativním postupem a tím se otevírají dveře tomu, aby tyto zisky mohly být využity jinak. V tomto smyslu v zájmu zlepšení koherentnosti měnové unie, o které jste hovořil, ECB by mohla zahájit legislativní iniciativu, aby se část těchto zisků přesměrovala například do rozpočtu společenství. Vzhledem této úvaze o zlepšení soudržnosti měnové unie a s ohledem na to, že toto vše je v kompetenci ECB a je to také v souladu se současnými smlouvami, tak se chci zeptat, zda zcela odmítáte jakoukoliv iniciativu v tomto smyslu, která by mohla zlepšit fungování hospodářské měnové unie. Děkuji. Uh, uh, Vaše otázka je zajímavá, ale obtížná. Můj dojem je ten, že není na ECB, aby iniciovala legislativu, ale je to na členských státech, které eh, se rozhodnou, že ten eh, zisk z toho nemusí jít třeba do národních rozpočtů, ale do rozpočtu společenství. To je na jejich rozhodnutí a my upřímně řečeno jsme čistě těmi, kteří tento mandát potom budou provádět, místo toho, abychom sami iniciovali nějakou takovou legislativu. A je na českých státech, aby zahájili tento proces, pokud si to budou přát. došlo by ke změně statutu, takže by se vyžadovalo změnu smlouvy, smlouvy, ale ten hlavní bod je ten, že členské státy by tuto iniciativu měly vyvinout eh, v první řadě sami. Článek 41 stanov ECB eh, e říká, že ECB může v této oblasti na sebe vzít legislativní iniciativu. Takže já se vás ptám, zda to zcela odmítáte. Jak jsem říkal, vaše otázka je pro mě příliš obtížná v tomto okamžiku, takže na ně nejsem schopen odpovědět eh, teď hned. Eh, Budu na ně možná odpovědět. Eh, měl bych, mohl bych vám na ně odpovědět později písemně, pokud s tím souhlasíte. Je to doporučení, ne návrh jako takový. Další je Verne Langen. Děkuji. Já, mě by také e, zajímala ta čísla v tom stávajícím období rozdělená na ty jednotlivé kategorie vlastníků. Mám tři otázky. Za prvé, jste říkal, pane prezidente, že měnová unie a fiskální unie není dokončená, ale neřekl jste, které kroky z vašeho pohledu jsou prioritní. Takže by mě zajímalo, co všechno k tomu ještě patří. Za druhé, nebezpečí inflace v některých členských státech. O tom se hodně hovořilo, vy jste to také odůvodnil, ale ne, stalo se už na některých trzích například realitami k přehrátí a to by se mělo projevit v tom hodnocení inflace. A za třetí, euro v poslední době eh, snížil svou hodnotu vůči eh, významným světovým měnám. Mě by zajímalo, jaké to má dopady na mezinárodní hospodářské vztahy, eh, který zemí se to týká zejména. My jsme nyní byli s delegací v jihovýchodní Asii a tam jsme slyšeli obavy z toho, že vztah mezi eurem a dolarem se takto eh, ve velmi rychlém období eh, velmi změnil. Takže jaké tady vidíte ty mezinárodní implikace pádu eura vůči ostatním měnám? Děkuji. Nejprve k té první otázce. Já jsem eh, měl příležitost si uvědomit Ehm, dva aspekty tohoto ehm, nedokončené unie a konvergence, ke kterému potřeba přistoupit. Nejprve té ekonomické konvergenci. Musíme si uvědomit, že každá země musí stát na svých vlastních nohách a do této míry musí každá země konkurenceschopná, musí si udržet tu konkurenceschopnost. A státy by měly konvergovat ekonomicky prostřednictvím strukturálních reform. Druhá konvergence je kons, pardon, institucionální. A to se týká jak ekonomické, tak i fiskální strany. Když hovořím o ekonomické institucionální konvergenci, tak tím mám na mysli například to, že proces strukturálních reform by mohl být více zaměřen na EU nebo eurozónu, spíše než aby byl čistě eh, národní. My se teď snažili přidat tuto evropskou dimenzi do vytváření rozpočtu přijetím eh, souboru pravidel, ale možná, že něco podobného by šlo také provést do strukturálních eh, reform, aby to vedlo k ekonomické konvergenci a na závěr, ta institucionální konvergence by měla e, směřovat ke konvergenci na fiskální stránce. To není nějaký eh, návrh týkající se krátkodobého výhledu, ale eh, bude to celá série kroků a možná, že by to bylo snažší, kdyby už tady panovala ekonomická konvergence. a eh, nevznikla situace, kde tady budou eh, trvalí věřitelé a trvalí dlužníci. Tedy, že by tady se neustále někdo něco dlužil. My nejsme Unie, jako jsou eh, spojené státy, skládáme se z několika různých zemí a proto vždycky říkám, že státy musí stát na svých vlastních nohou. Tato unie nebyla vytvořena proto, aby tady eh, byli neustále věřitelé a dlužníci. Další otázka. Vy jste tady upozornil na dvě nebezpečí. Třeba eh, k jakým rizikům by mohla vést měnová politika. Jednak je to finanční stabilita a potom jsou to eh, náhlé výkyvy v výměném kurzu, což by mohlo vytvořit problémy pro ostatní země. Já bych chtěl nejprve znovu opakovat, že my máme určitý mandát a ten mandát po nás požaduje cenovou stabilitu, tak jak jsem ji definoval, tedy mít míru inflace eh, kolem 2%. Eh, Ale také si uvědomujeme, že existuje možnost určitých rizik pro finanční stabilitu ale dosud jsme na trhu s nemovitostmi tato rizika neviděli. My samozřejmě monitorujeme všechna rizika a reakce by měla spočívat v makroobezřetnostních nástrojích, ne v tom, že budeme měnit měnovou politiku, protože ta je, eh, co se stanovuje s tím eh, výhledem na splnění cíle cenové stability. Já vím, že no, ekonomů z rostoucích, rychle rostoucích ekonomik vyjadřuje své obavy z změny kurzu. Je to ale i Bank of England nebo Bank of Japan a Americká centrální banka, které provádějí měnou politiku podle svých mandátů. To jsou jejich národní mandáty, rozhodně nejsou globální mandáty svěře, mm, udělené mezinárodním společenstvím. Takže přestože se spolu koordinujeme své kroky, vyměňujeme si názory, informace se všemi partnery na globální úrovni, tak pořád musíme svoje rozhodnutí opírat o náš mandát. A ten mandát nepředpokládá, že bychom do toho výkonu mandátu zapojovali i jiné jurisdikce. Děkuji. Nina Gil je další řečník. Děkuji, pane předsedo, pane prezidente Draghi. Nejprve k tomu eh, prvotnímu dopadu eh, kvantitativní uvolňování. Vy jste byl optimistický, vy jste říkal, že úrokové sazby jsou nízké, že eh, by trhy měly získat nové investory. Ale mě by zajímalo, jaký si myslíte, že bude dopad ke listopadu 2016 nebo v září 2016 Myslíte si, že budete muset dále pokračovat v tom programu nákupu dlopisu? A chtěl bych eh, se vrátit k tomu, na co se ptal pan Langen. Jaký dopad na evropskou ekonomiku by to mohlo mít, když ve Spojených státech Federal Reserve eh, začíná být čím dál tím umírněnější a předpokládá se, že dojde ke změně um, úrokové sazby. Ohrozí to naše investice? v Evropské unii. Tady mám zase na mysli hypotéky a malá středně velké podniky. A potom se chci zeptat na CMU, abyste říkal, že tady je nejdůležitější rychlost. A mě trochu nepokojí, že komise navrhuje datum 2019. CME by mělo doplňovat eh, bankovní finance a financování eh, malých a středních eh, podniků prostřednictvím sekuritizace. Mě by zajímalo, jestli to bude přínosné pro španělské podniky, ale stejně také pro německé podniky, vzhledem k tomu, že mají asi odlišný profil. Jak se můžeme vyhnout tomu, aby v budoucnosti vznikaly nové bubliny na trhu? Nejprve k vaší první otázce. Nákupy se plánují do září 2016. A v každém případě se budou provádět, dokud nedojde k udržitelnému vývoji u inflace. Protože chceme dosáhnout toho našeho inflačního cíle v střednědobém výhledu blízko, ale pod 2%. Znamená, že nebudeme měnit měnovou politiku v nějakém bodě, anebo proto, že by se odehrály změny, které nebudou dlouhodobější. To jsou ty požadavky. A v našich prognozách počítáme v tomto, do, v tomto okamžiku s plným pokračováním toho programu, takže by mělo dojít k udržitelnému vývoji inflace, což znamená, že se to nebude opírat o nějakou momentální hodnotu, ale musí jít o konsistentní eh, vývoj. Nemůže to být nějaký výkyv eh, jakýmkoliv směrem, který by nás vedl ke změně naší strategie. A druhá otázka, mohla byste ji, eh, prosím, zopakovat? Týkalo se to CMU. Vy jste říkal, že rychlost je nejdůležitější a že komise navrhuje eh, rok 2019 pro zavedení Unie kapitálových trhů. Jde tedy také o to, jak zabránit vytvoření nových bublin na trhu, vzhledem k tomu, že také podniky, které ti mají být uvěrovány ve Španělsku nebo v Německu, mají naprosto odlišný profil. My monitorujeme všechna rizika pro finanční stabilitu, si uvědomujeme, že nízké úrokové sazby sebou nesou toto riziko sami o sobě a dbáme na to. Nicméně reakce na toto rizika by se měla opírat o makroobezřetnostní nástroje, ne o změny naší strategie v měnové politice, která se zaměřuje na splnění našeho cíle finanční stability. Chtěl bych vás ujistit, že rozhodně monitorujeme všechna rizika pro finanční stabilitu. A také si musím uvědomit, že náš bankovní systém je mnohem odolnější, než byl před několika lety. Nedávné výkyvy měnového kurzu mm, nebo podmínky na dlopisových trzích by před několika lety ještě znamenaly vlnu nestability, ale dnes se to ehm, dnes to nenarušuje fungování kapitálových trhů. A unie kapitálových trhů je vývoj, který my velmi vítáme. Dále to posílí naši eh, unii. Bude to znamenat menší závislost na bankovnictví a středně velké podniky díky tomu eh, více přiblíží se kapitálovým trhu, bude pro ně snadnější získat úvěry. Děkuji. A poslední řečník je Siegfried Purita. Děkuji, pane eh, předsedo. Poslední otázka je vždycky neobtížnější, protože eh, mý kolegové už se zeptali na většinu z toho. Pane prezidente, předpokládáte, že by mohlo dojít k riziku bubliny na dlouhopisových trzích? Já si vzpomínám na váš výrok z konce loňského roku, kde se říká, že to riziko neexistuje, ale zajímá mě, jestli pořád ještě trváte na tom, co jste tehdy řekl, nebo se změnily teď podmínky. Myslíte si, že ceny pořád reflektují ekonomickou realitu, nebo tomu neodpovídají a myslíte si, že je tady dostatek eh, dluhopisů pro banky, aby mohly nakupovat. A potom ještě jednu otázku týkající se kvantivního uvolňování, které by mělo být nejúčinnější, když eh, finanční trhy jsou v otřesu. Myslíte si, že to nastartování bylo ideální, nebo to mělo začít dříve? A vzhledem k tomu, že potřeba maximalizovat dopady a jestli nějaké krony, kroky v eurozóně vám bránily přistoupit k tomuto opatření dříve. A poslední otázka. Rozuměli jsme vám správně, když jste před okamžikem říkal, že ten konec kvantitativního uvolňování se bude řídit inflačním vývojem a že předpokládáte, že budete pokračovat tomto programu i za září 19, pardon, 2016. Eh, odpověď na vaši třetí otázku je ano, opravdu. Eh, odpověď na vaši druhou otázku je následující. V dubnu 2014 během svého projevu jsem definoval tři podmínky, které by vedly k našim krokům. Jednak by to bylo nechtěné, eh, nechtěné zastření situace na trhu, jinak by to mohlo být, eh, eh, to by se mohlo týkat i časového horizontu, za druhé by to mohlo být zhoršení uvěrování ze strany bank, které by se projevilo tím, že naše transmisní kanály by nefungovaly příliš dobře a potom eh, za třetí by to bylo zhoršení eh, inflačního vývoje nebo toho horizontu inflačního vývoje. My už tehdy jsme se snažili eh, reagovat na to. První podmínku byli jsme situace, kde jsme se chystali zareagovat i na to, na tu druhou podmínku, tedy zaměřit se na banky tak, aby mohly více uvěrovat reálnou ekonomiku tím, že jsme eh, začali nakupovat ABS a kryté dluhopisy, tak abychom zprůchodnili ty kanály pro uvěrování. A ta rozhodnutí jsme tehdy přijali a ta rozhodnutí vedla k znatelnému dopadu na cenovou úroveň. V tom smyslu, že jak to uvěrování, tak ceny za ABS se snížily eh, znatelně v důsledku přijetí těchto rozhodnutí. Ale ohledem na velikost to nebylo dostatečné. Takže na začátku srpna jsme si uvědomili, že střednědobé, střednědobí e, očekávání vývoje inflace je e, směrem dolů a proto jsme začali uvažovat o kvantivním uvolňování a začali jsme tehdy to připravovat. Bylo to tedy způsobeno tímto načasováním těchto jevů, ne tím, čemu byste říkal struktura našich institucí. A ještě k té vaší první otázce jestli tady teď hrozí bublina na trhu My tady vidíme různé podmínky likvidity pro různé typy dluhopisů. Je potřeba rozlišovat mezi firmními dluhopisy, státními dluhopisy. Nemyslíme si, že by u těch vládních dluhopisů mohla nastat situace nedostatku likvidity. A myslíme si, že pro že to je dostatečné pro hladké fungování našeho programu kvantitativního uvolňování. Děkuji vám mnohokrát, pane Drági. A ještě jednu věc, jestli mi dovolíte. Uvědomil jsem si, že jsem zapomněl odpovědět eh, na jednu otázku, ale eh, to můžeme vyřešit u eh, toho tématu ESRB. Na to se ptal pan von Weizsäcker. Já nevím, ale myslím si, že by asi nejlepší bylo mluvit o tom v rámci ESRB. Konec konců je to také téma ESRB. Výborně. Dáte mi ještě jednu minutu? Ano, uděláme si kratičkou přestávku na dvě minuty.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 Kolegové, posuneme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, když dovolíte. Still exchange of view with... A je to opět výměna názoru s panem Dragim, ale teď jakožto s předsedou Evropské rady pro systémová rizika. Připomínám, že eh, na poslední výměně názorů v listopadu jsme eh, diskutovali o velice zajímavých otázkách, jako stínové bankovnictví a rizika eh, nežádoucího chování. A vyžádali jsme si zprávu o regulačním přístupu k expozituře národních dluhů, Přičemž to je zpráva, která byla dána k dispozici všem poslancům výboru Ekon, za což vám děkujeme, pane Drági, a máte slovo. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení poslanci výboru Ekon, dámy a pánové. Je mi velkou ctí podat vám aktuální informace o práci ESRB, jakožto její předseda. Potenciál finančních rizik je hlavní hrozbou pro plné hospodářské obnovení. Rada ESRB hraje velmi důležitou roli tím, že kompenzuje tato rizika disrupcí v Evropské unii. V tomto smyslu aktivita ESRB, tedy vyvíjení strukturálních a cyklických makroprudenčních politik a koordinace jejich implementace napříč EU, pomáhá zlepšovat blahobyt evropských občanů. Dnes se zaměřím na dvě důležité novinky. Jednak vám poskytu přehled o e, těch významnějších makroprudenčních opatření, e, která byla v EU zavedena po vstoupení v platnost nových pravidel pro regulaci bank před 15 měsíci a za druhé prohovoříme o ESRB a její nejnovější zprávě o regulačním zacházení expozitury národního dluhu. A na závěr zmíním e, probíhající práci na téma makroprudenčního rámce pro Eh, banky. Nařízení CRRD, které vstoupilo v platnost na začátku roku 2014, představovalo významný milník, milník pro makroprudenční opatření v Evropské unii. V rámci těchto pravidel získaly příslušné orgány novou sadu politických nástrojů, prostřednictvím kterých mohly řešit otázky finanční stability. Kromě toho Eh, podle těchto pravidel dostala Rada ESRB nové úkoly, například vyvíjení pokynů a pomoci co do používání některých, eh, některých nástrojů, jako tomu například bylo v případě eh, proticykli, anticyklické rezervy v červnu loňského roku a nebo v otázkách jiných nástrojů, jaké například používala Belgická centrální banka v oblasti půjček v oblasti nemovitostí. Když jsem před tento výbor předstoupil v listopadu, hovořil jsem o některých prvotních výsledcích eh, použití makroprudenčních nástrojů. Teď, když již eh, máme v platnosti nová kapitálová pravidla po dobu více než jednoho roku, máme o situaci komplexnější přehled. Od začátku roku 2014 došlo k zavedení zhruba 45 nových makroprudenčních opatření, a to v celé Evropské unii. Eh, pod vedením ESRB v rámci své vlajkové zprávy a v rámci svého manuálu o makroprudenční politice v bankovním sektoru. Tento seznam zahrnuje například aktivaci kapitálových nástrojů dostupných eh, podle směrnice CRD a CRR a seznam jiných nástrojů dostupných v národní legislativě, například eh, různé limity loan to value. Kromě toho eh, máme dalších 45 dalších menších administrativních opatření, která byla zavedena v EU, eh, přičemž ESRB eh, publikovala a dává k dispozici katalog všech těchto 90 opatření na svých webových stránkách. Tento katalog je pravidelně aktualizován a reflektuje roli ESRB jakožto centrálního uhzlu pro sdílení informací o makroprudenční politice v EU. Dovolte mi podat vám stručný přehled o obsahu těchto nových makroprudenčních opatření. Zhruba polovina všech těch 90 opatření je ekonomicky založena. Ten zbytek, například včasné zavádění kapitálové konzervační rezervy anebo nastavení anticyklické rezervy e, na 0%, jsou spíše administrativní nebo procedurální opatření. Zhruba polovina eh, těch 90 opatření byla podniknuta ze strany čtyř členských států Dánsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království. Některé členské státy nepodnikly žádná opatření v roce 2014, mimo jiné Francie, Německo, Itálie, Polsko a Španělsko. Velká většina opatření e, jdou směrem za konzervací anebo za zpřísněním podmínek. Zhruba 85% z nich, tedy velká většina, řeší otázky pákového efektu e, na úvěrech. Hlavně se řeší systémová rizika e, vyvstávající z velkých a komplexních bankovních skupin. Celá řada členských států zavedla opatření, která mají za úkol zachovat regulační kapitálové, kapitálové úrovně e, z doby ještě před zavedením směrnic a nařízení CRD, CRR. Některá opatření zatím nejsou závazná, nicméně to se může změnit společně s dalším vývojem finančního cyklu. Realitní sektor je v těch eh, podniknutých opatřeních prominentní. Například co se týká přizpůsobení se rizikového vyvážení eh, státních půjček a nebo hodnot loan to value, loan to income, což jsou tedy limity na půjčované částky koncovým uživatelům, což jsou opatření v podstatě normální, protože se nacházíme stále ještě ve velmi rané fázi makroprudenčních opatření. V tomto duchu ESRB provádí další činnost a zjišťuje, jakým způsobem lze používat makroprudenční opatření tak, aby, e, aby se napravovala systémová rizika. Na příštím slyšení hodlám podat e, Evropskému parlamentu detailnější analýzu této práce. V rámci diskusí těchto opatření s národními orgány ESRB pozoruje, že analýza možných přeshraničních dopadů je často jen velmi omezena. Kromě toho, národní opatření se často reciprokují jinými členskými státy do, jen do velmi malé míry. Dovolte mi dát vám dva příklady. Rád bych eh, nejprve poblahopřál nizozemským úřadům k tomu, že se rozhodli recipro, eh, recipročně uplatnit opatření, jaká se aplikují v Belgii, což znamená, že eh, rizikové vážení některých hypoték se dočasně navyšuje. Vzhledem k tomuto recipročnímu rozhodnutí nizozemské banky půjčující peníze belgickým rezidentům budou podléhat stejným makroprudenčním kondicionalitám. Za druhé, v loňském roce Estonsko zavedlo, zavedlo e, rezervu pro systémová rizika, aby řešilo určité systémové, systémová zranitelná místa a vyzvalo makroprudenční orgány severní Evropy, aby toto opatření recipročně zavedly také tak, aby se vyhnulo tedy Estonsko tomu, že se toto opatření bude obcházet tím, že si někdo vezme půjčku od velké nadnárodní bankovní skupiny. O tomto stále probíhají diskuse, a já bych rád apeloval na oslovené orgány, aby toto opatření a jeho zavedení respektive velmi vážně zvažovali. Chápu, že reciprokace je velice užitečná, protože podporuje rovné podmínky pro všechny a redukuje rizika, eh, riziko toho, že by se efektivnost, efektivnost opatření podkopávala ze strany nadnárodních bankovních konglomerátů. Je potřeba zajistit, aby stabilizační politika členských států napříč celou EU byla aplikována uniformně. A to zejména pakliže má řešit stejný problém ve stejném regionu. Podle toho také ESRB vyšetřuje přesně tato témata velmi detailně, tak aby eh, se začala prosazovat eh, dobrovolná reciproční opatření mezi členy ESRB. Teď mi dovolte vyjádřit se ke konkrétnímu tématu, které je velice významné pro makroprudenční otázky, to znamená eh, regulační nakládání s expozitorou státního dluhu. V posledních letech vidíme, že z propojení mezi bankou a eh, státem mohou vyvstávat značná rizika. S tímto ohledem ESRB již více než dva roky pracuje na kritickém hodnocení eh, regulací v této oblasti a na začátku tohoto měsíce vydala ESRB své detailní závěry. Expozitura státního dluhu se často eh, řeší preferenčně, eh, když ji porovnáme tedy s expoziturou vůči soukromým firmám, a to i v regulacích. Například nepodléhají eh, velkým, eh, velkoškálovým režimům expozitury a často eh, kapitálové nároky v této oblasti jsou 0%. Velice často se podceňuje riziko státního bankrotu a tím pádem nedochází k žádnému reflektování rizik, které s expozitorou státního dluhu souvisí. Preferenční zacházení tím pádem může vést k systémovým rizikům, přílišné investice do státních dluhů, tím se vytěsňuje investice do reálné ekonomiky a tím se pak narušuje propojení ekonomiky a státu. Ta eh, zpráva ESRB zároveň zdůrazňuje, že jakákoliv změna stávajícího rámce musí být navržela a kalibrována velice jemně, tak, aby se nastavily řádné pobídky pro finanční instituce, aniž by se navýšila procykličnost těchto opatření, anebo se vytvářela zbytečná nestabilita na trhu eh, státních dluhopisů. Hovoří se o celé řadě možných politických opatření, která by mohla být implementována buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými politikami. Jsou to možnosti jako navýšení kapitálových nároků pro eh, expozituru státního dluhu, anebo aplikování absolutních stropů. Politická opatření jsou přešetřována z hlediska jejich výhod i nevýhod a i z hlediska jejich možného dopadu na finanční instituce a na trhy. Rád bych zdůraznil, že ta zpráva hovoří o zajištění finanční stability v dlouhodobém horizontu a nechce řešit jakékoliv problémy ad hoc. Je to rovněž potřeba dosáhnout pokroku ve stejných oblastech na mezinárodní úrovni. Politické možnosti prezentovány v této zprávě budou implementovány pouze tehdy, kdy situace na trhu eh, státních dluhopisů bude normalizována vzhledem k bazilejské umluvě. Zpráva ESRB eh, e bude velice užitečnou zprávou jak na evropské, tak na světové úrovni, například na úrovni Bazilejského výboru pro dohled nad bankami, který v nedávné době spustil eh, přeskum určitých ustanovení e, příslušných dohod souvisejících právě se státními dluhy. Doufám proto, že naše zpráva podpoří další diskusi, která už měla přijít podle mého soukromého názoru před dlouhou dobou. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dovolte mi e, zakončit svůj příspěvek několika um, úvahami o makroprudenční politice. ESRB je rada, která byla založena na konci roku 2010 a od té doby makroprudenční politika urazila velký kus cesty. Makroprudenční úřady napříč celou Unii mají nové odpovědnosti, mají nové úkoly na základě doporučení ESRB z roku 2011. E, díky e, nařízení a směrnici o kapitálových nárocích tyto makroprudenční orgány mají i dostatečné pravomoci pro výkon svých funkcí. Makroprudenční politika je teď eh, zcela evidentně velice aktivní oblastí politiky, jak vidíme na těch 90 případech, 90 eh, konkrétních opatření jenom za poslední rok. ESRB eh, e i nadále zastává makroprudenční přístup a podle našeho hodnocení je i makroprudenční rámec na náležité úrovni. V oblastech, jako je například řešení otázky makroprudence v oblasti státního dluhu, ale i v oblasti stávajících bank, které, a, a uvěrovacích bank, které hrají velice důležitou roli v evropském systému. Hovoříme eh, také o eh, finančních trzích a trzích tzv. nebankovních orgánů, které představují významnou součástí nového bankovnictví. Eh, hrozí zde totiž riziko, že spadneme do negativní spirály, která může mít i negativní dopady na celý finanční trh. Na eliminaci tohoto rizika by se makroprudenční orgány mohly soustředit na stanovení povinného minima, tak aby se e, zabránilo marginálnímu vzestupu půjček v oblasti stínového bankovnictví, například v podobě toho, že se e, zastropí objem transakcí. To je práce, která je zatím jaksi ve své prvotní fázi, ale myslím si, že dlouhodobě by se mohlo jednat o velice zajímavý nástroj na další podpoření makroprudenční politiky v EU. Děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Děkujeme mnohokrát, pane eh, předsedo Drági. A teď tedy otázky a odpovědi. Seznam je dlouhý. Eh, dodržme, kolegové, čtyřminutové sloty, nikoli pětiminutové sloty, aby bylo dost času Eh, pro pana Drágy, aby stihl letadlo zpět do Frankfurtku. Jako první EPP pan Krycos. Děkuji. Rád bych navázal na předcházející diskuzi ohledně situace řeckého bankovního systému. Řekl bych, že bankovní systém v Řecku čelí už po druhé celé řadě problémů. Poprvé došlo k dekotování dluhopisů, to znamená, že bankovní systém, který v podstatě neměl velké problémy, se dostal do složité situace a teď je zde zase negativní vývoj, kdy nejsou poskytovány půjčky ze strachu a řecké banky obecně se obávají, že se změní pravidla pro zdaňování A teď se vracím k otázce pana Vajcekra, jakým způsobem chcete čelit těmto problémům, které podle mě tak úplně nejsou způsobeny slabinami řeckého bankovního systému, ale spíše jsou způsobeny špatným fungováním ekonomického politického systému. I certainly, I certainly agree with you. Já s vámi určitě souhlasím. Řecké banky jsou tentokrát v mnohem lepším stavu než v čase minulé krize. Musíme se dívat na řecké banky ze dvou úhlů. Za prvé, zde máme aspekt solventnosti. Řecké banky v současné době jsou solventní. Všechny tři ukazatele common equity, TR1 ratio a TR2 ratio a celková likvidita, jak osamoceně, tak i, na, i konsolidovaně splňují minimální požadavky. Stejně tak situace v oblasti likvidity je přesně taková, jak říkáte, kvůli těm důvodům, které uvádíte, se zhoršila a proto závislost řeckých bank na financování ze strany ECB se zvýšila. A odpověď je podle mě stejná jako ta, kterou jsem uvedl před chvílí. Je zcela zásadní, aby řecké úřady a členové euroskupiny společně zahájili proces, kterým se obnoví politický dialog a všechny strany, včetně ECB, dosáhnou situace, kterou jsem popsal jako situaci, kdy rozumně vyhodnotíme pravděpodobnost úspěšného završení revize tohoto procesu. Děkuji. A za frakci SD Kostas Mavridis. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, rád bych se vás zeptal na otázku, která souvisí s veřejným prohlášením úředníků, evropských úředníků, například v euroskupině. Nedávno zaznělo prohlášení, které se týkalo Řecka, Týkalo se to bail-in modelu pro Kypr a že by tento model mohl být uplatněn pro řecký bankovní systém. Já si velmi dobře pamatuji, že v roce 2013, když se první euroskupina dohodla na prvním takzvaném bail-in, kde byla i ta páka ohledně pojištěných vkladů, tak Evropská centrální banka později vydala veřejné prohlášení, kde to uváděla na pravou míru a odvolávala to. Já se chci zeptat, jak tato prohlášení ne z vašich úst, ale z úst ostatních mohou přispět k systémovému riziku. A ještě poslední otázka. Nedávno se na Kepru hodně diskutuje o prodeji kyperské bankovní větve řeckému bankovnímu systému a o tom, že by to bylo třeba udělat spravedlivým způsobem. K tomu prvnímu bodu já opravdu nemám co říci protože já přesně nevím, o jakém kontextu hovoříte. Ano, samozřejmě tato prohlášení jsem zachytila, ale nevím, v jakém kontextu byla tato prohlášení pronesena. Samozřejmě rozhodně jsme nechtěli, nebo se tím nechtělo zhoršit systémové riziko, to nebyl cíl a ECB žádné takové prohlášení nepronesla ani do budoucna je určitě nepronese, to vás mohu ujistit. K tomu dalšímu bodu. Připomeňme si, že ECB v tom všem nebyla aktérem, ale pozorovatelem v tomto procesu. Za druhé, bylo jasné, že finanční sektor pro Kypr byl prostě příliš velký v porovnání s reálnou ekonomikou na Kypru. A úřady se rozhodly, že prodej té řecké odnože Kyperské banky musí být proveden, takže to je jediná věc, kterou já k tomu mohu říci, ale ECB byla v tom procesu jen pozorovatelem. Můžu ještě 10 vteřin, prosím. Pane prezidente, ten váš první komentář je tedy stoprocentně jisté, že to, co se stalo na první euroskupině, to se týkalo fakt. Já se nejsem úplně jist, jestli jsem vám porozuměl. To, co jste řekl 4. dubna 2013 ohledně toho, co se stalo na euroskupině v té době, týkalo se to Kypru, že to bylo správné. Pořád ještě se toho držíte? Evropská centrální banka považuje rozhodnutí první euroskupiny, která, kterým se zavádí páka na zajištěné vklady, že to je věc, která je nelegální a že by měla být odvolána. Já si to úplně přesně nepamatuji, ale Mohu vám poslat písemnou odpověď k tomuto bodu, to určitě. Děkuji a nyní Stanislav Uzalka. Pane předsedo, Pane předsedo, pane prezidente, v souvislosti s hospodářskou situací mám pár obecných otázek, které se týkají Evropské rady pro systémová rizika. Jak vidíte eventuální rozdělení kompetencí mezi radou a institucemi dohledu v jednotlivých členských státech? A kde je také možno zlepšit spolupráci mezi těmito institucemi? A jak podle vás probíhá spolupráce v oblasti finančního dohledu ze strany jednotlivých vlád? Víme, že v praxi se nevždycky řídí zásadami dodržení finanční disciplíny. Splní podle vás evropský finanční dohled svou funkci? Protože zde chybí disciplína jednotlivých vlád, pokud je o rozpočtovou kontrolu. A poslední otázka. Myslíte si, že systémové riziko může být eliminováno nebo alespoň zmírněno politickými kroky? Nebo zda to bude jen posunutí nebo tedy přesunutí z jedné oblasti do druhé? Ze zkušenosti víme, že politika a ekonomika ne vždycky mají ne, nemnoho společného. Děkuji za pozornost. You, um, your, your questions... Děkuji. Vaše otázky se týkají jednoho společného tématu, konkrétně toho, jak by větší spolupráce měla být strukturována, pokud jde o používání makrobezřetnostních nástrojů. Můj dojem je ten, a zaznělo to i v mém úvodním prohlášení, že zde potřebujeme reciprocitu. To je zásadní. My jsme finančně tak propojeni že upřímně řečeno nemá velký smysl přijímat tato opatření pouze na základě národní perspektivy. Nedává to příliš velký smysl. Tato opatření by měla přijímat národní, měly přijímat národní orgány, také ECB, členové euroskupiny, víte, že zodpovědnost leží na obou. Problém je možná vyostřenější pro země mimo eurozónu, protože země v rámci eurozóny mají jak jednotný mechanismus dohledu, tak ECB. Takže tam je pravděpodobnost spolupráce vyšší. Ale určitě by to měla být eh, <clears throat> velmi provázaná spolupráce. Čím více výměn informací zde bude, čím větší vzájemnost, tak tím to bude lepší. Děkuji. A za frakci Alde Kora van Nihelvojten. Děkuji, děkuji pane Dragi za to, že jste přišel. Jeden z dopadů programu kvantitativního uvolňování je nižší návratnost eh, z investice. A to může být problematické pro penzijní fondy a životní pojištění. V Nizozemsku čtyři z pěti velkých eh, důchodových fondů oznámili, že nejsou schopny poskytnout 100% pokrytí a minulý týden penzijní fondy požádali dohledové orgány, aby jim umožnili provést změny ve svém investičním portfoliu. Bude-li trvat toto období nízkých úrokových sazeb, povede to k tomu, že buď se zvýší prémie nebo se sníží důchody. A studie ukazují, že problémy solventnosti jsou také na místě. Můžete nám říct, jak se díváte na dopad programu QE a nízkých úrokových sazeb na stabilitu penzijních fondů a životního pojištění všude v Evropě? Jasné, že máte pravdu. Kvantitativní uvolňování způsobilo sploštění té roční křivky, ale z hlediska měnové politiky je to jeden z úspěchů, o který nám šlo. Protože všechny Výnosy v podstatě zde klesají, což je důležité pro investice a pro oživení. To, co říkáte, platí pro penzijní fondy a také pro pojišťovny. Je to samozřejmě složitější v případě nízkých úrokových sazeb. Na jedné straně máme penzijní fondy, pojišťovny a tak dále a ty budou mít své vlastní problémy a budou na ně muset reagovat. A to by mohlo v současné době vést ke zvýšení prémí, ale, nebo tedy těch pojistných prémí. Uvidíme s časem, jak bude tato situace překonána. Ale to, co jsem říkal na začátku, když jsem odpovídal na jiné otázky, platí i v tomto případě. Máme mandát a naším mandátem je dosáhnout cenové stability. Ostatní problémy je možno vyřešit do určité míry jinými opatřeními. Děkuji. Ještě. Protože otázka je velmi důležitá a já na ní chci zodpovědět opravdu v úplnosti. Samozřejmě nechceme zvyšovat úrokové sazby, abychom vyřešili tento problém. Ne, já si myslím, že to velmi dobře popisuje obtížnost politického rozhodnutí, které je samozřejmě správné, když ho porovnáte s mandátem, ale určitě může mít vedlejší účinky, které prostě nechceme ignorovat, které nelze ignorovat. Takže tím chci říci, že máte úplnou pravdu. Děkuji. Zástupce GUE tady podle mě není, pokud se nemýlím. Takže není to Marise Matias, bude to Miguel Urban. Neměli jsme vás tady, ale můžete, prosím. Před třemi lety restrukturalizace řeckého druhu dluhu umožnila velkým finančním institucím ve střední Evropě dramaticky snížili expozituru řeckému dluhu. Získali je spekulačně a nezodpovědně. A toto bylo předáno do rukou veřejných institucí, tím se socializovaly ztráty, rozdělili se mezi evropské občany a věděli jsme v těchto letech úsporných opatření, jak se zachraňují banky, ale nevěděli jsme, že by zachraňovali nějaké třeba malé družstvo nebo malý podnik nebo rodinu, což vlastně je páteř naší společnosti. Jediný Cíl vaší regulace je maximálně chránit bilance finančních institucí před systémovým rizikem. Řecký dluh a dluh jižních zemí neustále roste právě kvůli těm vašim úsporným opatřením a velkoryse politice vůči středoevropským bankám. A to nás vede k následující otázce. Nemáte pocit, že krach země, který je způsoben požadavky trojky, je sám o sobě takovým systémovým rizikem, které lze srovnat a s pádem nějaké velké banky? Řecko by mohlo být evropským Lehman Brothers mohlo by vést eh, k ještě k vyššímu systémovému riziku a ještě k větší krizi. Nemyslíte si, že eh, krach země je horší než krach jakékoliv banky, musíme si uvědomit, že za těmito čísly jsou lidé, kteří jsou propouštěni z práce nebo kteří musí z ekonomických úvodů, důvodů emigrovat. Nemyslíte si, že škrtit jednou rukou jižní země Zatímco druhou rukou Evropská rada pro systémová rizika chrání velký finanční kapitál, nemyslíte si, že to podle vás znamená vládnout pouze v zájmu velkých finančních institucí a v neprospěch evropské populace? ECB bez jakékoliv demokratické kontroly se může stát stínovou vládou, která bude nahrávat velkým soukromým bankám a bude mít za to, že krachy, bankroty zemí jsou pouze externí proměnou. Well, you, you seem to have strong... Mně přijde, že jste si hodně jist. A velmi špatně se mi vás asi bude přesvědčovat o ničem jiném. Ale mohu vám uvést tři body. Za prvé, ta situace v Řecku nebyla způsobena ECB nebo jinými institucemi, to víme, že ta, to zadlužení představuje více než 200 miliard euro. A v současné době kvůli našim opatřením, ale také vzhledem k tomu, že dnes je mnohem větší odolnost než před několika lety, kdy poprvé nastala řecká krize, tak si nemyslíme, že tady existuje nějaké systémové riziko. Nyní. Teď hovořím o krátkodobém výhledu. Nevím přesně, jaké budou střednědobé dopady opa- rozhodnutí, která budou přijata v nejbližší době. A také je, je mi jasné, že není možné s velkou jistotou předvídat události, které se dohrají v budoucnosti. A potom třetí bod, demokratická legitimita ECP. My jsme vždycky jednali v rámci našeho mandátu podle evropských smluv. Sven Gigold má slovo. Pane prezidente Gragi, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co říkala moje kolegyně Kora o dopadu nízkých úrokových sazeb na systémovou stabilitu. 18. února IOPA, která vykonává dohled nad pojišťovnami, zveřejnila svůj výhled, který definuje dlouhodobé bezrizikové úrokové sazby, které by měly být ve výši 4,2 na základě úvahy, že pokud bude inflace menší než 2 tak ten zbytek by představoval ten růstový potenciál Evropy, přestože my víme, že v současnosti to sazba na trhu, například v eurozóně, 30% splatnosti je pouze 1,48%. Takovýto dlouhodobý výhled by měl umožnit pojišťovnám zvýšit eh, ziskovost. Pokud tedy máte cíl zajistit systémovou stabilitu, tak mě zajímalo, jestli ta 42% jsou obezřetná. Také mě zajímalo, jestli jste se nějak podělili na této optimistické prognoze. A dále, jestli přijmete nějaké kroky této oblasti, protože pokud to nebude považováno za obezřetné, tak by to mohlo mít potenciálně velmi vážné dopady na pojišťovnictví a také na živobytí eh, důchodců. A mě zajímalo, jestli je možné se věnovat eh, důsledkům těchto nízkých eh, úrokových sazeb eh, na sektor pojišťovnictví, jakože na další odvětví ekonomiky. Já si myslím, že to by byl signál, který by zvýšil důvěru vaše instituci. A tedy, že je možné rozlišovat eh, v tom mandátu ECB a mandátu Rady guvernéru ECB m jsme eh, došli ke stejnému pohledu. a JOPA dospěla k tomu, že to je výsledek eh, legislativy. My jsme se chtěli eh, tímto zabývat a věnovat se tomu dále. A k vašemu čtvrtému bodu. Na posledním zasedání právní rady SRM jsme se rozhodli založit pracovní skupinu, která by se měla zabývat dopady měnové politiky na úrokové sazby a na implikace udržování nízkých úrokových sazeb po dlouhou dobu. A tedy, k čemu by to vedlo v oblasti finančnictví, tedy jaký dopad by to mělo na banky, na důchodové Ehm, fondy a na další peněžní instituce. Takže si myslím, že tady na eh, oddělenost SRM od ECB je zachována. A mohl byste ještě říct jasný, jestli ta 42% považujete za obezřetná nebo ne? A jestli SRM se nějak podělil na eh, rozhodnutí o tomto údaji? tom výhledu rizik, o rizicích, a chci být co nejlaskavější, já nic takového říkat eh, nebudu. Já eh, řeknu pouze, že budeme muset věnovat další pozornost tomuto číslu. A rozhodně se tím ještě budeme zabývat a budeme vám moci dát další informace o tom, jak naše práce v této oblasti dopadla také. Musíme ověřit, jestli je to v souladu se stávající legislativou. Vy o tom evidentně pochybujete. Dobře. Marko Cany tady není. Gerold Aneman. Já bych se chtěl ještě vrátit k té otázce Eh, svého kolegy za liberály. Nechci otevírat novou diskusi o dohledu. a fungování dohledu v rámci ECB. Ale víme, že když jsme hovořili o stínovém bankovnictví a pojišťovnách, takže by to mohlo vést k určitým důsledkům hledání vyššího výnosu, nebo to, že by lidé chtěli kupovat cené papíry s fixním výnosem nebo nemovitosti, takže by mohlo na základě toho vzniknout další systémové riziko. Těch 60 miliard eh, v rámci programu nákupu dluhopisu by mohlo mít eh, další eh, dopady. Myslím, že nedostatek úvah o těchto implikacích podkopává důvěryhodnost této zprávy. A já si myslím, že obě ty funkce by se kolikrát mohly odporovat. Vždycky bylo evidentní, že se to bude obtížně eh, vyvažovat. Mě by zajímalo, jestli v té zprávě o systémových rizicích eh, skutečně budete chtít být opatrný. Mě není jasné, jsem vaši otázku pochopil. Vy jste se mě ptali s SRM, je dostatečně důvěryhodná, důvěryhodná instituce a jestli se liší od ECB? Jestli tedy je, může SRM e e, odolat tomu vlivu měnové politiky ECB? Na to se ptáte? Dobře. Takže vám mohu říci bez jakýchkoliv Eh, obav, že ta otázka dopadu úrokových sazeb na pojišťovnictví eh, k tomu, že SRM je naprosto nezávislá na ECB a to dokonce v tom ohledu, že zahájila šetření dopadu měnové politiky ECB. A k, co se čete druhé otázky, tady jsem ve vašich rukách. Musíte mi říct, na co se ptáte. Další eh, řečník je Werner Lange. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, vy jste eh, ve svém eh, projevu neponechal žádné pochybnosti o té nezávislosti a mě by proto tato instituce nebyla vytvořena po prasknutí té internetové bubliny, protože tam tehdy se poprvé začalo hovořit o, o TC derivátech. Eh, moje první otázka. Nebo mě, jestli ta Rada pro rizika se zabývala tím eh, poklesem hodnoty eura v posledním roce, jestli analyzovala dopady. Vy jste říkal, že to může mít určité vedlejší účinky a proto bych eh, na to rád znal odpověď, možná, že na to ten čas nestačil. A druhá otázka, vy jste se o tom ještě zmínil. Je to program kapitálové přeměřenosti ECB 29. ledna 2015 doporučila národním dodatým orgánům o e, systémově významných bankách, ale zajímalo by mě, proč ty nesystémově zemově nerelevantní banky také musí plnit tyto předpisy a k čemu to má vést toto hodnocení rizik. Tady podle mě není nezbytné. Nejde o to doporučení. Ve vašem tiskovém prohlášení ECB píše, že banky, jejichž eh, politika dividend odpovídá předpisům ECB, budou muset eh, poskytnout dodatečné informace a Eh, do své chování zdůvodnit. Takže to je více než doporučení, podle mě. Vaší druhá otázka. Pokud jsem to správně pochopil, tím se nejsem úplně jist. Podle mě to více spadá do kompetence SSM a ne SRB. E Ale obecně za to, pokud jsem správně pochopil, vy chcete zajistit, aby banky měly dostatek kapitálu na to, aby mohly provádět užitelné uvěrování. V minulosti dozorčí, dohledové orgány by nikdy nespochybňovaly věci jako kompenzaci, tedy platy, odměny špičkových manažerů, různé Eh, motivační programy, anebo by někdy ani se nezabývali otázkou dividend. To by vždycky spadalo do rozhodovacích pravomocí akcionářů. Dohodové orgány se k tomu nějak vyjadřovat nemohly. Ale právě vzhledem k tomu, jaké byly dopady takové politiky během krize, vzhledem k tomu, co jsme na základě toho zjistili, že banky tím byly oslabeny, protože měly politiku odměňování, o politiku bonusů, která nebyla správná vzhledem k úrovni kapitálu těchto bank v té době. A nebo také, že špatně motivovala určité, pro, špatně, špatně motivovali určité motivační programy manažery. Takže jak SRM, tak i národní rodové orgány se k tomu postavili určitým způsobem, začaly aktivně zasahovat a přehlasovávat tu politiku dividend v tom okamžiku, kdy banky mají úroveň kapitálu, která není považována za dostatečnou. A ještě vaší první otázce. My nyní neplánujeme žádnou takovou práci. A ten důvod je ten, že směný kurz není výsledkem jenom jednoho aktéra, ale je to výsledkem i dalších eh, aktérů. Je to vždycky výsledek kombinace různých ekonomických cyklů nebo měnových politik. Nicméně i tak si myslím, že stojí za to se podívat ne na míru určitých eh, kurzů, ale na to, s jakou rychlostí mohou tyto kurzy se vychylo, odchylovat. A to sebou nese určité riziko pro finanční stabilitu a tím bychom se ano, měli zabývat. A já požádám své kolegy ve SRM, aby se začali zabývat eh, ano, systémovým rizikem vyplývajícím z příliš rychle, rychle fluktujícího kurzu. A Gremia, jako je G20 nebo G8, vždycky vyjadřovali k tomu, že je potřeba zamezit přílišným fluktuacím směných kurzů. Takže to beru na vědomí. Děkuji vám. Děkuji prezidentovi Dragimu za velmi zajímavou výměnu názorů. Tím už jsme trochu znamenaly vaše budoucí práce diskuzi o některých eh, eh, tématech. A teď na vynuty přerušujeme schůzi. Děkuji vám. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, já bych eh, nyní chtěl otevřít poslední bod našeho programu TTIP. Dnes bychom měli probrat předložené pozměňovací návrhu, těch je, celkem bylo předloženo 161. Je stanovisko, které bychom měli předložit výboru INTA. A já hned předávám slovo panu zpravodajovi, který to má na starosti. Pan Jepe Kofot. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl říct, že bych chtěl poděkovat za všechny podměrcí návrhy, které eh, kolegové předložili. My už jsme měli první diskuzi v únoru o tom eh, návrhu také za ty připomínky bych chtěl poděkovat. A teď jsme tedy Eh, dostali mnoho kvalitních pozměňovacích návrhů, celkem 161, a mým úkolem je teď eh, nalézt kompromis, eh, který by nám všem vyhovoval. Chci poděkovat také stínovým zpravodajům, se kterými jsme se setkali ve Štrasburku. A myslím, že výsledkem je teď kompromis, který si najde většinu na našem výboru, tam v té části naší kompetence u této dohody. Nechci se zmínit o všech podrobnostech, ale myslím, že se tam promítlo hodně dobrých nápadů, ale v zásadě jde o spravedlivou eh, soutěž, jde o ochranu našich hodnot, našich standardů, naší možnosti regulovat a také o integrace finančních služeb. Jde o to, aby byly co nejvyšší, nejkvalitnější, aby zachovali naše standardy. To všechno se snažíme promítnout do toho našeho stanoviska. A k otázce přístupu na trhy, to je samozřejmě důležitá otázka hospodářské soutěže, protože tady je nerovnováha a to je také zmíněno v tom kompromisu. My jsme dospěli k tomu, že americké společnosti mají snažší přístup na evropské trhy, u například veřejných zakázek, než je to naopak. Takže bychom byli rádi, kdyby ta soutěž byla narovnána. To všechno se objevuje v těch kompromisních návrzích, o kterých se bude hlasovat zítra. Já to, tu diskuzi nechci protahovat, ale chtěl bych ještě jednou říci eh, s tím zpravodajem, že odvedli výbornou práci. Všem bych chtěl poděkovat za velmi konstruktivní přístup, se kterým na tom pracovali. Děkuji, Jepe. Vidím tady Danutu, eh, nevidím tady Danutu Hitner za EPP, je tady někdo jiný za EPP? Není tomu tak. Sandelunds tady není, ale říkal, že by se chtěl ještě vrátit za EKR, je tady někdo jiný? Je tady někdo, kdo by chtěl něco si k tématu TTIP, ani za ALDE? Ramon Ramozan? Tam se, jestli tady někdo je za Alde. Nějaký náhradník ani. Tam není McCarthy za GUE. Hm, Fabio De Mazi za GUE, takže Fabio. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajovi za odvedenou práci. Doufám, že to eh, nějak to světlo nesouvisí se mnou. Já tady přebírám eh, slovo za kolegyně McCarthy. My trváme na své kritice, sice, že hospodářský užitek typu neuznáváme. Myslíme si, že prognozy týkající se zaměstnanosti hospodářského růstu jsou velmi eh, kreativní, abych to sformuloval opatrně a už také eh, vznikly studie například eh, Taft University, které to popírají. A pokud jde o to stabilizovat obchodní vztahy, tak by eh, stálo to se zabývat třeba nastavením směného kurzu. Vím, že v té zprávě proběhly nějaké kosmetické změny, ale Není tady eh, například eh, no, volání po snížení standardu. Víme, že eh, o to jde k jako Evropské komisi zejména. A dále nemůžeme souhlasit s kompromisem týkající se řešení sporů investorů. Měli bychom být transparentnější, není žádný důvod, proč bychom Eh, se měly pohybovat mimo národní jurisdikce. Myslíme, že u nás je dostatečně zaručena našimi právními řády ochrana investic jak ve Spojených státech, tak i v Evropě a proto s touto zprávou v tom současném dění souhlasit nemůžeme. Děkuji Fabiovi a další je Zandr Lund za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Děkuji panu Kofoldovi za výbornou spolupráci na této e, zprávě. Těším se na další spolupráci a na hlasování zítra. Mám možná dvě poznámky. Nebudu tady procházet všechny ty pozměňovací návrhy a ty kompromisy, ale chtěl bych se zaměřit na dvě obecné poznámky, o kterých jsme ale hovořili už i v minulosti. TTIP by měl být defenzivní, mělo by to být pozitivní téma, obchod je dobrý pro nás, pro všechny. A i pokud eh, Spojené státy nebudou chtít eh, souhlasit s některými opatřeními, tak eh, není důvod, proč bychom je nezavedli i tak pro zájmu našich spotřebitelů, vzhledem tomu, že Spojené státy se někdy uchyli k protekcionismu. Myslím, že eh, by eh, ty kompromisy měly být tím ovlivněny a když hovoříme o obchodu, tak bychom měli hovořit také o ambicích a realismu. Ano, máme vynikající evropské standardy, ano, musíme mít právo regulovat určité aspekty, ale pokud chceme obchod, tak nemůžeme věci komplikovat. V textu se například objevuje to, že musíme mít čím dál tím vyšší standardy. A chceme-li intenzivní obchodní měnu, tak nemůžeme mít jenom tak vysoké ambice, ale musíme také být realisty. A podle nás bychom se měli zaměřit na obchod v hospodářských vztazích. Ten text věnuje i jiným otázkám, které nesouvisí s kompetencemi ekonu, například SDS. Eh, tady eh, je to teď eh, sformováno tak, že s tím dokážeme žít, ale já si myslím, že to by měl probírat výbor INTA. A další bod No například eh, rezoluce, o kterých se bude diskutovat v rámci baru LuxLeaks. A nevím, jestli má cenu předjímat, jaký bude výsledek těch diskusí na výbor pro LuxLeaks. Já si myslím, že bychom měli nejprve dát šanci běžnému postupu a ne to tady předjímat. mé stanovisko týkající se TTIP. Dank Sander. Děkuji. A teď tedy za zelené Michal Remon a ten tu také, takže prosím. Děkuji. Já bych eh, za prvé rád poděkoval panu zpravodaji. A eh, to není pouze eh, floskule, já si myslím, že to je skutečně velice dobře vedeno a je zde zkrátka pokus dosáhnout něčeho, co vůbec není jednoduché u tohoto tématu. Dvě další poznámky, eh, na kterých je tedy, eh, na které má většina asi jiný názor než my. my podle mne musíme tlačit na to, aby američané ještě více otevřeli svůj trh já si myslím, že Evropa by zároveň měla zvažovat, jakým způsobem můžeme eh, i my v Evropě naše veřejné zakázky orientovat environmentálně, ekonomicky a zajistit pro ně eh, silnější vývoj. To je možná ještě lepší, než tlačit na Američany, aby oni se nějakým způsobem omezovali. A za druhé, ochrana investic. My jsme dva právní členské, eh, právní státy a myslím si, že není nutné takto chránit investice. Je potřeba hájit investice a je potřeba, aby i hospodářský výbor zdůraznil, že tato oslabená formulace není vůbec na místě. Myslím si, že dokud eh, v takovéto dohodě budou jakékoliv investiční ochrana opatření, nedostane to naši podporu. No a nakonec eh, velmi drobný ústní návrh k pozměňovacímu návrhu, návrhu 41, jenom pět dalších slov. A Jde zkrátka o vyloučení produktů finančních trhů. Je to konec konců usnesení parlamentu z nedávné doby a to je potřeba v dohodě TTIP zachovat, to je potřeba jasně zajistit. To znamená, že riskantní finanční produkty by zkrátka nebyly, eh, nebyly povoleny na našem trhu. Děkuji. Teď eh, má mít slovo Marko Vali, ale on tu není, eh, takže EFDD nebude zastoupeno teď. Vzhledem k tomu, kolik máme ještě času, eh, rád dám slovo dalším kolegům, pakliže se někdo chce vyjádřit. Hanelise Doc se hlásí jako první. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji panu Kofodovi a ostatním stínovým zpravodajem za dobrou práci na eh, této složce. Jak jsem říkala už v minulosti, eh, je škoda, že na tomto výboru máme u tohoto tématu tak slabou účast. Toto je jedna z otázek, kterou řešíme, o kterou se významně zajímá i naše veřejnost. Když jsme to diskutovali naposledy, opět sál byl v podstatě prázdný, ale od té doby mě osobně oslobilo více než 8 tisíc eh, mých voličů, což je jistě úroveň angažovanosti v oblasti politiky, která dříve nebyla předmětem veřejné zodpovědnosti a je to velmi dobré. Zopakuji to, co říkal pan Kofot. Je potřeba navýšit svobodný obchod, ale nesmí to přijít na, eh, za cenu toho, že se vzdáme našich evropských hodnot. A já jsem velmi ráda, když se podívám na ty kompromisy u těch složitých otázek, jako například ochrana investorů že tyto hodnoty nebyly nijak narušeny, zejména co se týká demokratické odpovědnosti. Velmi stručně, je zde několik důležitých témat. Například je potřeba si vyjasnit potenciální výhody té typu. Je zde pár e, pozměňovacích návrhů o dopadu na malé a střední podniky a jiné firmy. To je tak trošku protichudné. Většina debaty o té typu se točí kolem toho, že ty potenciální výhody lze částečně spochybnit a doufám, že my se nedostaneme do stejné pasti. No a e, za další myslím si, že je opět velice důležité, abychom si zcela jasně řekli, jaký druh regulační spolupráce vlastně chceme a tady se možná trošku odchýlím od kolegů z ECR. Samozřejmě můžeme mít svobodný a spravedlivý obchod s vysokou úrovní regulace, a e, jsem ráda, že i vy, pane předsedo, se mnou souhlasíte. E, děkuji. Děkuji, Analýza. Pan Luke? Děkuji. E, já bych se také stručně přihlásil o slovo jako někdo, kdo neustále prosazuje svobodný obchod a jako takový mám eh, velký zájem na tom, aby tato dohoda o volném obchodu TTIP dostala eh, požehnání Evropského parlamentu a prostřednictvím toho i veřejnosti v Evropě. Všem z reakcí, které vidím, alespoň v Německu, eh, je jasné, že lidé mluví přesně v pravém opaku vůči tomu, co říkala paní předřečnice že vlastně mnoho lidí je proti eh, přehnanému řízení v, e, v procesech ISDS a vnímá se to zkrátka jako přílišný zásah do národní suverenity. Nebo podívejme se na, eh, na kompromisní řešení konfliktů mezi státy a investory. To je zkrátka návrat, nebo respektive odsouhlasení takové minimální regulace a upřímně řečeno, myslím si, že by si to zasloužilo víc. Možná by bylo, bývalo bylo vhodné eh, podívat se zkrátka na to, co je pro nás nejdůležitější a možná, kdyby se trošku umírnila ta konfliktní opatření v této dohodě, dalo by to více prostoru jaksi konsenzu v Evropě a prostoru flexibilitě. Například třeba v té oblasti sporů mezi investory a státy. Například tedy by zde eh, mohla existovat eh, doložka o tom, že je možná národní regulace v této oblasti. A tím pádem bych rád navrhl, aby se náš výbor zasadil o možnost takzvaného opt-outu v této oblasti, protože já si myslím, že byť obchod je kompetencí Unie, tak přece investice jsou kompetencí členských států. A myslím si, že v rámci subsidiarity by takovýto opt-out z té typu mohl být přípustný. A tím bychom zároveň vytvořili prostor pro to, aby se některé členské státy regulovaly sami tak, jak chtějí, aby zajistili potřebnou jistotu a bezpečnost investorům. Děkuji vám. Nevidím žádné další žádosti o slovo a proto teď dám slovo komisi. A je to... A! Přece jenom Flavio De Masi tu je. Jistě si budeme chtít všichni vyslechnout, co řekne komise k tomu omezování pravomocí, zejména v oblasti investic. Takže komise, eh, děkuji. Finanční služby, finanční regulace, to je jedna z našich priorit v těch vyjednáváních a trváme velmi důrazně eh, na eh, tom, že ta vyjednávání v té oblasti budou pokračovat. Jak asi víte, americká strana je taková jaksi dosti vlažná v této oblasti. Nicméně na, te, na jednání o této oblasti trváme my a budeme na tom trvat i dále. Když totiž jednáme o regulačních otázkách, nechceme samozřejmě stižovat standardy, eh, právě naopak. Chceme najít způsoby, jakými můžeme lépe spolupracovat v oblasti standardů a norem případně i ty standardy jaksi zvyšovat. Nebudu opakovat to, co jsem říkal zde před několika týdny o regulační spolupráci. Tady naším cílem rozhodně není oslabovat možnost členských států a EU regulovat sebe sami. E, autoregulace je i nadále důležitým principem. V té dohodě se bude jednat o velice důležitý princip, co se týká regulační spolupráce a další důležitý princip bude to, že pravomoci těch, kteří regulují věci v Evropě, nebudou nějakým, nějakým způsobem narušovány. A e, konec konců i právo regulovat e, pro Evropský parlament bude velice důležité a to se týká i té oblasti řešení sporů. Rád bych podotkl, že investice jsou teď kompetencí EU od Lisabonské smlouvy, takže skutečně nejsem přesvědčen o tom, že by zde fungoval nějaký opt-out protože Lisabonská smlouva velice jasně říká, že investice jsou součástí exkluzivních kompetencí EU. Rád bych zdůraznil, eh, to asi víte, eh, minulý týden komisařka Malmströmová byla ve výboru INTA a hovořila o celé řadě možností eh, dalších reform ISDS, včetně možnosti jaksi další regulace, kde už vzniká první znění o nějakém všeobecném právu regulovat, což bude součástí té investiční kapitoly T-typ. Uvedla taky několik eh, případů, jak by mohly ty investiční rady lépe fungovat. Dále se již objevují prvotní nápady na téma eh, dovolacího mechanismu eh, ISDS a na tom teď dále pracujeme. No a pak se objeví také nějaké nové možnosti vylepšení vztahu domácích právních systémů a ISDS. Takže zatím zde máme dvě možnosti. Za prvé, přinutit investory k tomu, aby si vybrali buď mezi domácími investicemi nebo ASDS. Samozřejmě eh, možné, možný negativní dopad je, že se vzdají ASDS hned od začátku, no ale Druhá možnost je, že budou muset eh, ti investoři, pakliže spustí případ podle režimu SDS, ukončit veškeré případy vedené na národní úrovni. Takže to jsou jenom zatím prvotní myšlenky. Doufáme, že do konce dubna nebo do začátku května budeme mít něco konkrétnějšího. A e, to všechno ostatní. Vítáme fakt, že stínoví zpravodajové a pan zpravodaj vypracovávají kompromisní návrhy. Bohužel e, jsme je zatím neviděli, ale jednoznačně vítáme fakt, že tento výbor bude mít jednotné stanovisko eh, k tomuto velice důležitému tématu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za sdělení a nakonec má slovo pan zpravodaj. Děkuji. Eh, vám, pane předsedo, stínovým zpravodajům, ostatním kolegům z výboru. Zaprvé chci říci, že TTIP je pozitivní věc pro Evropu. Podíváme-li se pouze na čísla, my máme nadbytek eh, běžného účtu eh, v obchodních vztazích s USA, my jsme daleko otevřenější ekonomika než USA, takže eh, pokud ten TTIP dobře vyjednáme, bude to výhodou pro Evropu, pro evropské podniky, ale i pro evropskou zaměstnanost. Samozřejmě, politicky se můžeme neschodnout na tom, jak moc regulovat finanční sektor, ale to je něco, co rozhoduje tento parlament a jiné instituce a o to přesně jde. Jde o to, abychom měli právo sami si regulovat, jakou úroveň regulace vlastně budeme chtít, mimo jiné ve finančním sektoru. A to reflektuje i ta poznámka komise. No a k zeleným Samozřejmě můžeme diskutovat o pravidlech veřejných zakázek v Evropě, ale opět to má být něco, co si rozhodneme my, jaká pravidla budeme mít my v Evropě. Já se v tom stanovisku snažím říci, že je poměrně zajímavé, jak rozdílné jsou systémy přístupnosti veřejných zakázek v USA a v EU. A e, asi se všichni shodneme, že by bylo záhodno docílit jaksi shodného přístupu k veřejným zakázkám u obou těchto partnerů tedy. A co se týká vašeho ústního návrhu tedy zakázat produkty finančního trhu, pro mě to je součást práva regulovat. Pokud chcete něco zakázat, tak to můžete udělat. Takže to tomu textu nijak neprotiřečí pouze to zdůrazňuje to, o čem já už mluvím. No, a potom k analýze e, souhlasím, že je důležité neustále zdůrazňovat, že zachováme evropské hodnoty a systémy a standardy. To děláme v každé obchodní dohodě. A mimo jiné to musíme udělat i v té s Amerikou. Výhody pro malé a střední podniky, no eh, podívejte, komise eh, také má nějaká čísla a zprávy k této věci a pro mě je toto velmi důležité, protože malé a střední podniky vytvářejí v Evropě růst, možná 80 eh, nebo dokonce ještě víc procent nových pracovních míst se tvoří na úrovni malých a středních podniků. A tím pádem, pokud oni na tom budou lépe, tak na tom bude lépe evropská veřejnost. A co se týká regulační spolupráce, opět i zde je důležité zopakovat, že konzultace a rozhovory jsou hezká věc, ale právo regulovat a nastavovat vlastní standardy je něco, co si musíme mít možnost rozhodnout sami. Takže opět myslím si, že eh, to podtrhujeme stanovisko k panu Lukemu. Eh, máte pravdu, eh, Evropský parlament jsou evropští občané a měli bychom nad tímto mít plnou kontrolu, takže já si myslím, že na tom konkrétním návrhu se nerozcházíme. A soulad se smlouvami, no to lze, to lze eh, diskutovat, ať už v souvislosti s ACTA nebo ISDS. No a diskuse o ISDS, víte, to je diskuse, kterou můžeme vést, ale on je to probíhající proces – a má na tom podíl i výbor INTA a pak je zde i proces v komisi, takže já si myslím, že to, co řekneme my zde, jsou takové minimální, minimální požadavky. No a nakonec mi dovolte říci, že když diskutujeme toto téma, tak zapomínáme často na to, jak integrovaný je transatlantický hospodářský prostor. Já jsem se onehdá koukal na čísla. Máme třikrát víc investic z USA do Irska než do Číny například. Takže ta integrace v oblasti investic je obrovská a když to uděláme správně, tak z toho obě strany Atlantiku budou mít prospěch, což je přesně naším cílem a doufejme, že se nám podaří stanovit určité abych tak řekl, zlaté principy, které nám zvýší transparentnost, právní stát i a zlepší pravidla na obou stranách. Děkuji ještě všem kolegům za konstruktivní spolupráci. Víte, ono není úplně běžné eh, dávat slovo komukoli po, eh, po panu zpravodaji. Ne, ne, prosím, vyřešte si to bilaterálně, budu vám velmi vděčný. Eh, pro dnešní den je to tedy vše. Zítra ráno budeme opět zasedat v 9 hodin a e, hlasovat o těchto složkách se bude zítra odpoledne od 16.30. Přeji všem hezký večer.